Uh, good afternoon, everybody. Uh, dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešní odpolední zasedání. Dnes odpoledne se budeme věnovat druhé velice uh, důležité otázce. Týká se to schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Velice rád bych uvítal pana Vin van den Kampa, který je zpravodajem a také znovu vítám paní Čekon Martino a jeho tým z Generálního ředitelství pro podnikání. Velice děkuji že jste, eh, že se nyní eh, zúčastníte i dnešní odpolední části, když už jste zde s námi byli i dopoledne. Když také bych chtěla přivítat eh, místo předsedkyni a pana Filičise, který myslím si, že je spravo, stínovým zpravodajem za GUE a já jsem stínovým zpravodajem za svou politickou skupinu. Doufejme, že teda S, skupina SD a ALDE také ještě přizve své stínové zpravodaje, nebo že zde budou zastoupeni, ale už bych si dovolil zahájit celou dnešní diskusi. Většinou, když se jedná o nějaký důležitý návrh, tak začínáme v našem výboru prezentací hodnocení dopadu komise, abychom pochopili, jak vypadá situace a poté si vyslechneme také zpravodaje. Chcete tedy vystoupit až po, po komisi? Ano, dobře protože máme zde dvě prezentace a také bych chtěl říci, že zde, pokud nás někdo sleduje přes webstream, tak eh, tedy eh, přijde o tyto dvě vytištěné prezentace. Nicméně, pokud byste měli zájem o tyto prezentace, tak prosím požádejte sekretariát a sekretariát vám je určitě zašle e-mailem. A pak vás chci ještě upozornit na to, že si můžete vyžádat vlastní kopii buletinu výboru IMCO, který se nyní stává bestsellerem, protože už se stále zvyšuje počet lidí, kteří eh, dostávají pravidelně tento buletin. Je to IP lomeno IMCO a pak adresa Evropského parlamentu. Takže samozřejmě bychom rádi, abyste eh, také mm, měli tyto materiály k dispozici, pokud máte o ně zájem. Nyní už vítám pana Matina, který představí hodnocení dopadu a také nás informuje o celém kontextu tohoto nesmírně zajímavého a důležitého návrhu, který se týká trhu těchto vozidel. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám všem poděkovat, chtěl bych také poděkovat za vaše laskavá slova a děkuji, že dopoledne jsme tedy zde měli možnost hovořit o traktorech a dnes odpoledne zde můžeme hovořit o návrhu, který se týká trhu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Doufám, že vás eh, nebudu příliš obtěžovat různými koncepcemi a myšlenkami. Myslím si, že mnohé takové ty obecné koncepce už jsme zmínili dnes dopoledne. Nicméně přesto bych eh, se domníval, že na začátek bych pohovořil o obecném kontextu. Jde o to, že je zde nový aktualizovaný eh, systém k schvalování typu v Evropské unii, který se týká jak těžkých užitkových vozidel, tak osobních automobilů. Učinili jsme návrhy také dopoledne jsme hovořili o hodnocení dopadu, který se týkal lesnických a zemědělských vozidel a dnes budeme hovořit o vozidlech kategorie L. Celkový cíl této strategie je hlavně zjednodušení a také lepší právní úprava, takzvaná better regulation. Chtěl bych také hovořit například o vysoké skupině Cars 21, která také se podílela na této přípravě. No a co se týče obecného kontextu, tak jde o racionalizaci právního systému nebo té právní úpravy. Nicméně já bych chtěl ještě zdůraznit třeba i význam právě, který se týká lesnických a zemědělských vozidel. Komise je přesvědčena, že je důležité, aby zde došly, došlo k aktualizaci požadavků, které se týkají zejména bezpečnosti, dále ochrany životního prostředí a pak jsou zde ještě další prvky, které se týkají schvalování typů, například dozor na trhu a další. Ještě předtím vám eh, stručně připomenu, co se, na co se vlastně ten návrh vztahuje. Eh, zde musí, se musíme poprat s takovou velice širokou kategorií produktů, které se týkají například i moto, eh, moto, motokol. Vlastně jde to už motokola po eh, takzvaná mini auta. Pak zde máme čtyřkolky, buď terénní nebo silniční. A také ještě různá, eh, různé motocykly, skútry, ať už jsou eh, s, ni, s nižším nebo s vyšším výkonem. Podívejme se tedy nyní, co, eh, nebo jakým tématům se věnovalo posouzení dopadu. Chtěl bych nejprve hovořit o tom, že to stávající, ta stávající právní úprava byla velice složitá, čili eh, usilovali jsme o zjednodušení, o racionalizaci právní úpravy. Když jsme zkoumali také emise, tak se ukázalo, že míra emisí z tohoto segmentu automobilů nebo vozidel, pokud to porovnáme s celkovými emisemi z, ze silniční dopravy, zůstává velice vysoká, velice významná i když celkově vlastně se eh, usilujeme o snižování emisí, v tomto sektoru máme také určité obavy, které se týkají bezpečnosti těchto vozidel. O tom pohovořím za chvíli. A také je zde otázka nových technologií. Stávající právní rámec není ideální, je to možné, je to možná eh, vhodné, aby celá, celý ten systém schvalování typů vozidel v Evropské unii byl aktualizován a zlepšen. Možná by se by to mělo týkat i dalších eh, produktů. Jde o to, že eh, tento sektor je vysoce inovativní, také velice rychle se mohou ty nové technologie dostat na trh, pokud splní všechny podmínky. Myslíme si, že to je velice důležité a i proto jsme také tento požadavek vlastně včlenili i do těch veřejných konzultací a do posouzení dopadu. A dále také je zde důležitý prvek dohledu nad trhem, který se rovněž vztahuje na celou legislativu pro schvalování typu. Ehm, co se týče těch traktorů, tak tam jsme nebyli schopni začlenit některá ustanovení, protože horizontální legislativa, takzvaný nový horizontální rámec, ještě nebyl připraven. Nicméně zde můžeme hrdě říci, že se nám podařilo začlenit velice soudržně i tyto prvky do nové legislativy, do tohoto návrhu. Také bych eh, si ještě dovolil připomenout, že u vozidel kategorie L jsou eh, zdrojem takových zvláštních obav to, že, nebo orgány a eh, i občané na to upozornili, že je zde stále větší počet vozidel, která vlastně vstupují na trh Evropské unie a přitom tedy buď nesplňují podmínky, anebo tedy splňují ty podmínky tak eh, téměř okrajově. Takže na to bychom se také chtěli zaměřit. Nyní se podíváme na strukturu právní úpravy a na tu snahu po zjednodušení. Zde můžeme opět říci, že postupujeme soudržně s ostatními souvisejícími návrhy. Navrhujeme nařízení, co by akt spolurozhodování, který bude kombinován ještě s akty v eh, přenesené pravomoci a s prováděcími akty. To vše bude splňovat eh, administrativní požadavky. Eh, chceme zde také, ehm, týká se to zejména zohlednění různých nových technických aktualizací, protože chceme také zohlednit i e, časovou, časové lhůty a harmonogramy. Budeme mít na paměti i to, že bychom postupovali v bloku. To znamená například, bude zde jeden delegovaný akt, který se bude týkat e, požadavků na ochranu životního prostředí a na na pohon, druhý delegovaný akt by mělo být nařízení, které se týká požadavků na bezpečnost vozidel a třetí se bude týkat požadavků na konstrukci vozidla. To jsou tedy ty tři nařízení. Dále, co se týče tedy e, bezpečnosti, tak na jaké prvky jsme se dívali? Takovým prvním prvkem je zcela jistě statistika silničních nehod a to jak nehod smrtelných, tak i e, nehod, která končily vážnými, um, vážnou újmou. Zde v Evropské unii se snažíme zlepšit a zvýšit bezpečnost na evropských silnicích. Pokud bychom se pokusili uh, vlastně e, vyčlenit kategorii motocyklů, tak se ukazuje, že tento sektor právě trpí vysokým počtem a vysokým procentem smrtelných nehod a také eh, vysokým počtem nehod, která končí s vážným zraněním. Dále je dobré také si uvědomit, že pokud se podíváme na údaje, tak zatímco u ostatních druhů vozidel dochází ke snižování těchto čísel, tak bohužel u té kategorie L tomu tak není. A naopak dochází k takovému mírnému navýšení nehod. Bohužel. Čili otázka bezpečnosti na silnicích je zcela jistě oblastí, kde chce Evropská komise dosáhnout ambiciozních cílů, chce si stanovit ambiciozní cíle a doufá, že prostřednictvím nových požadavků na schvalování typu se podaří snížit, eh, pardon, tedy se podaří zvýšit bezpečnost na evropských silnicích a snížit počet nehod. Samozřejmě, že ta nehodovost závisí i na mnoha dalších faktorech, ale my se pokusíme alespoň tedy eh, zde, co se týče schvalování typu, abychom přispěli eh, k tomu snižování nehodovosti, zejména co se týče technických požadavků. Dále, pokud se podíváme na to, co jsme zkoumali. Takže za prvé je to způsoby, jak tedy zabránit nehodám. Zde mohou být právě důležité technické prvky vozidla. Dále také usilujeme o snižování toho, aby, nebo usilujeme o to, aby ty nehody měly co nejmenší následky, když už k té nehodě dojde. Je také důležité, aby se byla určitá ochrana před nehodou anebo ochrana i po nehodě. Co se týče tedy těch bezpečnostních opatření, tak zaprvé e, posouzování dopadu většinou tedy jako první metodu posuzuje žádnou změnu, nebo možnost tedy, že by se ne, neprovedla žádná změna. Druhou možností je povinné zavádění systému ABS, neboli tzv. protiblokových brzdních systémů, na, zejména na automobily, které mají pohon na všechny nápravy. Dále to jsou různé e, způsoby e, pro ten systém ABS nebo kombinovaný systém brzd pro motocykly. Dále jsou to také možnost 3, která by však byla pro větší, ale která by více rozlišovala mezi výkonem motocyklů a dále. Další možností, kterou jsme také brali v úvahu, je to, že Evropská federace výrobců motocyklů ASEM už od roku 2004 má určité dobrovolné závazky, které se týkají toho, že se nabízí systémy ABS nebo kombinované brzné systémy na modely vozidel. To znamená, že je zde určitý dobrovolný závazek, který přijalo samo odvětví, e, protože toto, nebo toto období, pardon, toto odvětví představuje dost velký podíl na trhu, ale za prvé nepokrývá všechny výrobce a za druhé je zde také možnost, že tyto dobrovolné závazky v podstatě doplňují nebo nabízí tyto prvky pouze jako doplňkovou výbavu. A to znamená, že ten zákazník si nakonec může vybrat možnost toho, že možná zvolí eh, to, ten, to vozidlo bez těchto nových bezpečnostních prvků, protože to pro něj bude třeba z finančního hlediska výhodnější. Dále jsme se také e, zamysleli nad jevy, které se, nebo e, nad jevy, které se týkají ochrany životního prostředí. Zde tedy takovými hlavními problémy je, nebo je pravda, že celkově to zatížení je vlastně menší než třeba u těžkých e, nákladních automobilů nebo no, u osobních vozidel, ale pokud se podíváme na ta konkrétní čísla, tak se ukazuje, že podíl uhlovodíků, oxidu uhelnatého a také jemných prachových částic, která, vlastně, která jsou e, vydávána těmito e, vozidly kategorie L, jsou vlastně vyšší. Takže zde máme takový Mm, graf, který jde do roku 2020. Takže můžeme vzít v úvahu, kolik těchto látek bude vypouštěno těmi vozidly kategorie L v porovnání s ostatními vozidly. A pokud to porovnáme, tak to procento se stále více zvyšuje. A i proto je to otázka, kterou bychom rádi ošetřili touto novou legislativou. Rovněž jsme například také mm, zadali několik různých studií, které se tomu věnují. Na dalším snímku vidíme navrhovaná opatření. Jsou to opatření, která se mají věnovat, nebo která se týkají schvalování typu s ohledem na ochranu životního prostředí. Máme zde euro 3, euro 4 a euro a euro 5. Co se týče Euro 3 a Euro 4, tak zde jsme vlastně se trošku inspirovali i z další legislativy, která se týká na jiných, která se týká jiných typů vozidel. Rozhodli jsme se pro postupný přístup a od roku 2020 by zde měly být ještě ambiciozní cíle, ambicioznější cíle s ještě nižšími, ambicioznějšími hodnotami těch emisí. Chtěl bych také ještě říci, že protože zde máme výsledky posouzení dopadu a také i výsledky studií, které byly zadány, tak se ukazuje, že by bylo dobré, že by bylo záhodné, abychom v roce nebo v období 2016 až 2017 provedli určitou studii e, dopadu na životní prostředí. A to za tím účelem, abychom zkontrolovali všechny technické prvky a také účinnost těch prvních kroků, které přinese nová legislativa, která čili ještě předtím, než vlastně přistoupíme k té poslední fázi snižování limitů, tak navrhujeme, aby byla ještě předložena nebo aby byla vypracována ta studie ehm, dopadu na životní prostředí. Dále, co se týče tedy těch konkrétních opatření na ochranu životního prostředí, tak ta se týkají nových vozidel, A hovořilo se také o některých dalších e, prostředcích. Zejména se hovořilo o CO2. Také se hovořilo o um, emisích CO2. Rozhodli jsme se, že pokud e, tedy zákonodárce se rozhodne, tak by bylo dobré, abyste byla legislativa, která navrhne uh, uka, vlastně navrhne čísla, jaká, jaké jsou, jaká je vlastně zpracování paliva a jaké jsou emise CO2 u těch jednotlivých vozidel. Protože samozřejmě můžeme měřit účinnost paliva v okamžiku, kdy provádíme schvalování typu. A účinnost paliva pak můžeme využít jako určitý indikátor. To znamená, že my neomezujeme ty eh, limity na CO2, ale chtěli bychom, ale chtěli bychom eh, vlastně zavést indikátory, které ukážou, jaká, jak, jaké, bude, jaké budou ty emise CO2 a myslím si, že je to dobré i pro spotřebitele, kteří třeba v okamžiku, kdy se rozhodují, zda si koupí vozidlo a jaké vozidlo si koupí, tak aby měli tyto informace k dispozici, aby eh, to také mohli vzít v úvahu. A domníváme se, že i to je velice důležité přispění k racionalizaci silniční dopravy, zejména co se týče ochrany životního prostředí. Na dalším snímku vidíte ještě další možnosti, o kterých se přemýšlelo. Zejména se to týká zkušebního cyklu, který se používá pro měření emisí. byly, eh, hovořilo nebo přemýšlelo se o různých možnostech, ale nakonec eh, se po posouzení dopadu ukázalo, že takovou asi eh, nejvíce mm, doporučovanou variantou je možnost využít jediný testovací zkušební cyklus pro všechny kategorie vozidel. Domníváme se, že to je jednak z technického hlediska dobrý nápad, ale jde opět to přispěje k další zjednodušení právní úpravy, právě třeba ve chvíli, kdy se hovoří o těch zkušebních cyklech a o tom, jak jsou realistické. Takže my se domníváme, že pokud využijeme ten zkušební cyklus pro motocykly, ještě bych chtěl upozornit Eh, že v rámci ekonomické uh, hospodářské komise eh, je do toho zapojené i USA a další země, tak vlastně celkově je zde snaha o takové celkové snaha po celosvětovou dohodu, která by se týkala tohoto zkušebního testovacího cyklu. Samozřejmě, že každý regulační orgán si může ponechat možnost aby aby tedy si podechal své možnosti, ale usilujeme zde o určitou uniformovanost, pardon, o určitou uh, uniformitu, určitou jednotnost těchto zkušebních metod. Dále ještě, co se týče dopadu na životní prostředí, tak se domníváme, že je důležité také eh, brát v úvahu výkon motoru a to nejenom v okamžiku schvalování typu, ale je důležité, aby to bylo i v dlouhodobém výhledu nebo během celého životního produktu, pardon, celého životního cyklu produktu. To je dost eh, takový náročný požadavek. Zvažovali jsme různé možnosti v našem posouzení dopadu. Přemýšleli jsme o nejlepším přístupu, který by také sou, eh, odpovídal požadavkům na trvanlivost na Nakonec eh, jsme se dohodli, že eh, tedy budeme mít té požadavky, které se budou týkat jednotlivých kategorií a že tento, eh, tyto požadavky na, podle jednotlivých, na životnost podle jednotlivé kategorie budou, bude, budou tím nejlepším přístupem. Nyní bych ještě přešel k těm opatřením, která se týkají konstrukce vozidel, ale ještě bych chtěl upozornit na takzvané palubní diagnostické systémy, které také souvisejí s emisemi a nesouvisejí pouze s emisemi, ale hrají také důležitou úlohu i obecně v ochraně životního prostředí. Zde opět bylo více možností, které jsme zvažovali. Za prvé vůbec tedy nezavádět žádné palubní diagnostické systémy. A potom jsou zde e, vlastně další postupy, které jsou odvozené e, od e, osobních vozidel. Je to teda za prvé, pardon, ta druhá možnost je tedy odvozená z těch osobních automobilů a třetí je využití nejlepší dostupné technologie. Chtěli jsme přinést takový návrh, který bude přiměřený. A to jak co se týče výsledků, tak i co se týče nákladů. Zamýšleli jsme se i nad dopady na odvětví. Rovněž jsme usilovali o soudržnost s technickým pokrokem v těchto oblastech. Ani no, už se dostávám. Ani už nyní už se dostávám na konec mé prezentace, čili pokud je o jednotlivé prvky, o kterých jsme se kterým jsme se zabývali, jakožto jakési schrnutí nebo návrh, to znamená, to jsou všechna ustanovení, které se dotýkají dohledu nad trhem, dále je to povinné zapojení těch systémů, které jsou pokročilejší, brzné systémy. Prosím, aby se si uvědomili rozdíl mezi ABS systémy a pokročilými brznými systémy. Dále jsou to různá omezení ohledně pohonu, která platí ve stávající legislativě na základě požadavku národních orgánů, to znamená určitý mandát, který se dotýká 74 kW v této oblasti. Je to ustanovení, které stávající legislativa využívala především ve Francii a vytvořilo to dost takové kontroverzní reakce pokud jde o analýzu dopadů, různá data, které máme k dispozici v tomto ohledu, tak můžeme říci, že ta přidaná hodnota, pokud jde o bezpečnost, tak ta v podstatě znamená, že bychom tam neměli využít tato opatření. A dále jsou to neoprávněné úpravy vozidla a rekatorizace. Pokud jde o rekator, rekatorizaci těchto vozidel, rád bych zdůraznil to, že stávající legislativa se dívá na příklad na mini auta, jakožto jednu kategorii, nebo různé čtyřkolky, nebo mopery a tak dále. Čili my si myslíme, že je důležité, abychom racionalizovali tento přístup, abychom tam udělali určitý určité oddělení těchto kategorií, tak abychom se mohli zacílit upřesnějším přesnějším způsobem na ustanovení i požadavky, které navrhujeme v této oblasti pro jednotlivá vozidla, čili rekatory, reka, kategorizace, to je další záležitost. A poslední z mých slajdů, to už jsou náklady, analýzy dopadu a všech těch prvků, o kterých jsem se před chvíli zmínil v mé prezentaci, to znamená povinné zavádění jednoduchého, skutečně jednoduchého palubního diagnostického systému, který ovšem bude propojen s zacílenými požadavkami, pokud jde o údržbu vozidla, informace v této oblasti. A dále je to postupný přístup eh, k přísnějším požadavkům v oblasti emisí, Samozřejmě, že terminologie, kterou využíváme, je terminologie, která je podobná v Euro 3, Euro 4, Euro 5, protože pokud je o motocykly, terminologicky je to trošku už předem u motocyklu, čili Euro 4, Euro 5 a Euro 6 pravidla zde využíváme. A dále je to využívání jednotného laboratorního testovacího cyklu pro emise u všech těchto vozidel a dále v neposlední řadě jsou to automatické, automatická, automatická dálková světla a jejich povinné, povinná instalace, protože my si myslíme, že v budoucnosti nebo v blízké budoucnosti to bude například, určitě si pamatuju, že jsme o tom hovořili, to znamená používání těch, těchto typů světel ve dne. My se domníváme, že pokud to bude povinné u dvou kolových motorových vozidel, takže by to mohlo zvýšit bezpečnost těchto vozidel. Jistě je zde ještě mnoho toho, co bych mohl na toto téma říci. Pane předsedo, mám ovšem obavu, že jsem přečerpal čas, který mám k dispozici. Omlouvám se, děkuji vám za pozornost a jsme samozřejmě připraveni reagovat na jakékoliv dotazy. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. My máme hodinu a čtvrt na tuto prezentaci, to znamená, že opravdu se chceme podrobně podívat na tento komplexní návrh. Je zde mnoho elementů, nových prvků, my je potřebujeme pochopit, takže času máme dost předtím než ukončíme vaši prezentaci. Já jsem si povšimla, že tam jsou různé diagramy a já se ptám, kolik z nás to v podstatě pochopilo, ten kombinovaný blokovací systém, nebo teda ten pokročilý brzdní systém a ten ABS brzdní systém, já nevím do jaké míry, do jaké míry to jsme to technicky pochopili, já mám pocit, že je to docela náročné i s s ohledem na náklady. Pokud zde máme tento slide, poprosil bych vás pro naše kolegy, zda byste nám mohl trošku objasnit tyto konkrétní technické prvky. Děkuji, pane předsedo. My, my samozřejmě máme kopii vaší prezentace k dispozici. Podíváte-li se na 21, promiňte, 29, čili vidíte, tady vidíte takový nákres, vidíte nákres toho typu prsného systému. Čili vlevo vidíte konvenční typ, brzného systému. To znamená u motocyklu například, tam máte v podstatě jenom jednu, to, to znamená tu oblast, která pokrývá pouze přední, přední brzdu, pedál, eh, boční brzdu a oba dva tyto okruhy jsou samostatné, to znamená, že fungují odděleně. Nejde o nebo na této úrovni může dojít k různé kombinaci těchto prvků. To znamená, že by ten systém mohl vypadat následovně. Pokud využíváte zadní brzdu nebo aktivujete ji, tak tím pádem automaticky můžete aktivovat i brzdu na předním kole. To znamená, že ten okruh použitím pedálu umožní aktivovat i přední brzdu. Dalším pokročilejším prvkem je to, že pokud máme tento kombinovaný brzdný systém, tím, že využijeme kterýkoliv z těchto dvou okruhů, nebo aktivujete ho, tak v podstatě maximalizujete účinek brzného systému. To znamená, že ať už využijete kterýkoliv z těchto okruhů, tak v podstatě zaktivujete obě dvě možnosti. Já doufám, že ten nákres je dostatečně jasný. Čili jde o určitou kombinaci tohoto brzného systému. To znamená, co je důležité, je to, že tím, že v podstatě zaktivujete pouze jeden z těchto systémů, ať už pedál nebo páku, nebo teda mm, řízení, ří, pákou můžete přímo aktivovat eh, obě dvě, oba dva brzné okruhy. A u toho dalšího slajdu už se dostáváme k protiblokovacímu brznému systému ABS, což znamená, že máte elektronicky možnost aktivace v závislosti na různých parametrech, přední i zadní prsty. To je rovněž něco, co, o čem rozhoduje systém, teda to řízení, ovšem představuje to velice důležitou přidanou hodnotu, když to srovnáme s tím pokročilým brzdným systémem, a to je právě ten blokovací systém. To znamená, že ten systém bude fungovat takovým způsobem, jak například vidíme u automobilů v současné době? Je schopen, tento systém je schopen okamžitě detekovat, mm, pokud by došlo k blokování jedním či druhým vozidlem, to znamená je tu, to znamená, že eh, je schopen posílit tu brzdní systém tak, aby podpořil stabilitu a zároveň maximalizoval brzdní účinek. A to je hlavní rozdíl. To je hlavní rozdíl ve srovnání s pokročilým brzdním systémem. A podíváme-li se ještě na ten další slide. Ne, to už si myslím, že je asi všechno. Ano, to už je všechno. Čili my jsme analyzovali v rámci analýzy dopadu následující dotaz. Zda využívat eh, tyto pokrokové technologie a pokud ano, tak do jaké míry a na které kategorie produktů by se to mohlo aplikovat. Samozřejmě, že ten závěr, který jsme z toho vyvodili jako nejvhodnější, je ten, který navrhujeme v našem textu. Děkuji vám. No, já jsem se na to zeptal i proto, že nás pravděpodobně sledují i lidé na webu. Určitě to ještě vyvolá další diskuze. Pan Van de Kamp je zpravodajem, poprosíme o jeho prezentaci a poté budeme mít kolo otázek a odpovědí. Vyhovuje vám to? Výborně mi to vyhovuje, pane předsedo. Výborně, čili to je vaše prezentace. No vidíte, dneska nás čeká hodně prezentací. Dneska odpoledne opravdu mě těší. Pane zpravodaji, že vám mohu dát slovo a poté zahájíme kolo otázek a odpovědí. Eh, nevím, jestli všichni obdrželi prezentaci eh, vytištěnou. A nevím, zda eh, zpravodaj může mít prezentaci. Pokud ne, tak bych byl inovátorem dnes odpoledne v této věci. Já bych chtěl eh, se podívat na první slide. Jakožto zpravodaj bych chtěl zjednodušit eh, rámcovou, rámcový právní předměst. A výborně, máme tady přítmíte vynikající atmosféra, když se připravujeme na Vánoce. Eh, samozřejmě eh, stínový zpravodaj souhlasí, paní stínová zpravodajka, eh, souhlasí se snížením úrovní emise, emisí. Dvoukolová vozidla ještě produkují velmi mnoho emisí. Skončili jsme již s Vánocemi. Můžeme trochu stlumit světla? Děkuji. Tak je to výborné. Hmm, když se podíváme na třetí řádek, tam je otázka bezpečnosti. A to se eh, objevuje také v návrhu komise. Eh, víme, že každý rok je zde mnoho umrtí na silnicích, mnoho zraněních. Jedná se o velmi vysoká čísla. Když spadne letadlo, tak eh, ta čísla nejsou tak vysoká. A první otázka na komisi je, že chceme vědět, zda můžeme mít eh, rozdělení těchto čísel, aby to, nebylo jenom, aby to nebyla obecná čísla, která pokrývají celou oblast. A eh, nechceme jenom kumulovaná čísla. Například chceme rozlišit údaje ze Sardinie, z Řecka a tak dále. Je tedy možné mít rozlišení těchto kumulovaných údajů? A poté poslední řádek, ten se týká právního předpisu a sice toho, že je zapotřebí eh, rámec pro nové technologie, zejména pro elektrická vozidla. A jsme na dalším slajdu. Eh, musíme se podívat také na ekonomický význam Eh, u dvoukolových vozidel v Evropě. Je to 34 eh, miliard eur, což je ob, a dále obrat a je tam 159 tisíc zaměstnaných a pouze 25 tisíc zaměstnanců přímo v eh, daném odvětví. terénní vozidla představují asi 595 tisíc vozidel a zaměstnává se tam 12 000 zaměstnanců a u miniaut je to 340 tisíc vozidel a 12 tisíc zaměstnanců. A zde vidíme, že více než 800 podniků působí právě v odvětví dvoukolových eh, motorových vozidel a obrat činí asi 8 milionů. A 80% z toho se soustředí v šesti zemích. V Itálii, Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku a eh, Rakousku. Jsou zde body, které je potřeba prodiskutovat, a to dnes odpoledne. Je to eh, otázka provádění. Eh, eh, prvního ledna 2013 bychom chtěli mít proveden celý balíček, což je velice ambiciozní cíl. A uvidíme, zda komise bude reagovat. Mě by zajímaly především akta v přenesené pravomoci, které musí být hotovy již v roce 2012. Jsem tedy trochu znepokojen, pokud je o časový harmonogram, který je stanoven právě pro provádění. A dále jsem se chtěl ještě zeptat stínových zpravodajů a upozornit je právě na vazbu eh, mezi touto úpravou, mezi tímto nařízením a dalšími směrnicemi a nařízeními, které se připravují a týkají se eh, bezpečnosti na silnicích, bezpečnosti silničního provozu. Zejména Eh, pokud se jedná o eh, APK, tedy pravidelné eh, technické kontroly. Podle mne by bylo moudré, jakožto zákonodárci, podívat se na provázanost jednotlivých předpisů. Podíváme se na další snímek. Jakožto zpravodaj mám v úmyslu spolu se stínovými zpravodaji se eh, zaměřit eh, na eh, tu práci, aby naše práce byla začleněna do agendy i našich kolegů. 28. ledna proběhnou práce v Nizozemsku, kam se chceme podívat. Chceme navštívit také Rýnsko, Sensko, Poríní, v Německu. A 23. a 25. února chceme navštívit tři fabriky v Itálii a ještě jednu fabriku v Japonsku. Jednu japonskou fabriku, pardon. Eh, podíváme se na časový harmonogram. Ehm, když to schrneme, tak eh, nemáme příliš času k dispozici, a protože všechny aspekty jsou ambiciozní a právní předpis by neměl vyžadovat příliš času. A proto se s zpravodaji doufám, že se nám podaří ehm, stanovit eh, ideální časový harmonogram a dodržet ho. Ehm, to by bylo z mé strany vše. A nyní možná můžeme opět rozsvítit světlo. A mohu vás stručně přerušit? Ano, tak já se obávám, že pokud nás někdo sleduje přes internet, tak eh, možná neviděl ty snímky, takže viděl možná pouze, jak váš mikrofon publikává ve tmě. Nicméně ty materiály jsou k dispozici na vyžádání. Mohla bych eh, ještě eh, požádat komisi o zodpovězení několika otázek? Eh, Komisí? Já bych chtěl ještě něco říct, také k prezentace komise. Mně není zcela jasné, jaké, jaké kategorie by měly být vyloučeny. Mám dojem, že to jsou uh, čtyřkolky, které nejsou zahrnuty do návrhu komise, je tom tak? uh, čtyřkolky tam tady nepatří? A potom jsem konstatoval, že elektrokola tam e, jsou zahrnutá a v Evropě to je velká výzva. Elektrokola jsou velmi užitečná. Možná by nám komise mohla vysvětlit, jak a kdy e, byla elektrokola zařazena. A proč u čtyřkolek e, to tak není. Pokud jde o úmrtí a nehody, tak jsem požadovala o rozdělení podrobnější a um, také jak tomu je u ABS. Jak víme, že náklady jsou stále ještě velmi vysoké, ale pro hromadnou výrobu náklady na ABS by mohly být eh, výrazně nižší. Pane předsedo, to jsou eh, mé první otázky. Děkuji. Um, on the, on the question... Děkuji. Takže co se týče otázky na vozidla, která jsou mimo tuto směrnici, tak ještě mohu upozornit znovu na tu vaši směrnici, eh, pardon, na tu vaši prezentaci, kde byl graf s různými obrázky. Myslím, že zejména se to týká vozidel, které jsou pro terénní užití, ale jsou tam ještě další kategorie. Já se domnívám, že to byla opravdu nesmírně užitečná prezentace a nyní navrhuji následující. Uděláme si kolo otázek a odpovědí. Chtěl jsem vyzvat stínové zpravodaje. Ovšem, nemáme zde mnoho stínových zpravodajů k dispozici, protože za SAD se zatím nikoho nemáme. A ovšem je tady paní Růle. Takže jí dávám slovo, poté já bych měl ještě tak jeden, dva body za sebe, poté paní eh, Kolo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat zpravodaji a samozřejmě také komisi za informace, které nám poskytly a eh, umožnili nám dobrý úvod protože bez toho eh, by to bylo pro nás velmi obtížné se zabývat takto technickými problémy a takto technickou zprávou. Moje otázka se zabývá právě stejným tématem, kterou položil pan zpravodaj, a protože tam jsou eh, zúčastněné strany, a ty se nás ptali, jaké typy jsou zařazeny a jaké typy nejsou začleněny a proč tomu tak je. Podle mě to není úplně jasné. Vaše vysvětlení zní, vaše sní jsem si přečetla, ale možná, že byste nám to mohli ještě ústně objasnit, proč některé typy nejsou zařazeny a některé jsou a které. Protože u zjednodušení je to vždy obtížné hovořit o výjimkách a celá ta věc je potom mnohem složitější. To je moje hlavní otázka. Děkuji. Um, Mr. Korhola, next time. Uh, Děkujeme. Paní Korhola a poté já bych ještě k tomu jeden, dvě poznámky. Já rovněž mám několik poznámek a otázek. Rovněž první je retorická otázka. Jezdí někdo na motocyklu? Ano, jezdí zde mezi námi, zde, je zde. A jsou zde i mezi regulátory? Můžete zvednout ruce a znáte to teda z vlastní zkušenosti, to, co je základní z mého hlediska, je otázka, zda tato opatření, zda tato opatření Eh, skutečně zvyšují bezpečnost. Pokud já jsem to pochopila správně, tak já jsem slyšela, že dokonce i řidiči motocyklů se obávají tohoto návrhu, protože je to návrh nesmírně nákladný, ovšem nezvyšuje bezpečnost motocyklů. Takže je to podle jejich názoru špatná investice. pokud to nějakým způsobem nepřizpůsobíme uživateli. Jeden příklad za všechny. To znamená ten mandatorní AB systém a především OBD systém, to znamená ten palubní diagnostický systém. Proto se ptám, jaké to bude mít náklady. Budou zda nové emisní limity, nové požadavky na nádrž, na řízení, geometrii řízení. Ovšem, co to znamená? To znamená nová opatření, která budou proti neoprávněným úpravám vozidel aplikována. Všem nová motocykl, nové motocykly zvýší ceny, se zvýšit ceny u těchto motocyklů z důvodu požadavku na testování. Někteří tvrdí, že by to v podstatě mohlo znamenat až 4 miliardy na 10 let a v podstatě monopolizaci těch, eh, toho trhu poprodejního, protože náklady na schvalování jsou příliš vysoké pro malé podniky. A toto už v podstatě znamená tu poslední etapu, která se dotýká toho uživatelského přizpůsobení. A proto se ptám, proto mě to trochu zneklidňuje. Já no se domnívám, že téměř v každém muži dříma mechanik, který v podstatě velice rád si hraje se svým automobilem a provádí různé úpravy. Je to skutečně tak riskantní? Opravdu se domníváte, že tyto úpravy vozidel jsou riskantní? Já osobně si myslím, že bychom měli mít k dispozici kvalitnější hodnocení všech nákladů. Protože to znamená, že vlastně vezmeme mnoha našim mužům jejich skutečného koníčka. To je nesmírně frustrující, podle mého názoru. A proč zbavovat muže tohoto konička, když eh, v oblasti zlepšení či vylepšení bezpečnosti z toho nic ne, nezískáme zpět. Čili to je, to je eh, můj dotaz a tímto způsobem bych ráda upravila tento návrh. Děkujeme, Heidi. Že otázka bezpečnosti, eh, to by mohla komise možná trochu ještě podrobněji zdůvodnit, ale já bych chtěla říct, že statistiky jasně ukazují, že nehody motocyklistů vedou k nejvíce umrtím na eh, silnicích a dochází k mnoha umnutím, zejména mezi mladými muži. A proto mě trochu diví, eh, když hovoříme o zlepšení, tak podle mě to je eh, přece v pořádku. Koníček nemusí být nezbytně smrtelný. A tak, jak to navrhuje komise, tak eh, bych se postarala o to, aby eh, emisní standardy eh, byly aspoň celosvětově stejné. A v některých zemích se stále více přechází na motocykly a my bychom chtěli vidět, jaké to má dopady na životní prostředí. A možná, že kdybychom měli určitý tlak a určité stejné standardy, pokud je také o emisi, tak by to byl obrovský krok směrem kupředu. předu. Um, perhaps, uh, uh, so I'm, I'm just putting on... No a nyní v podstatě si dám, budu sedět na židli jako stínový zpravodaj za mou skupinu a proto několik věcí, o kterých jsem hovořil dneska dopoledne, abychom potvrdili, že opravdu určitý konzistentní příklad zde existuje. Podobně, jak už se o tom zmínila kolegyně, pokud je o náhradní díly, to je první dotaz kdy jsme hovořili o návrhu pro cars, pro automobily a to je záležitost, o kterou jsme se zmínili mnoho, mnoho a společností, které jsou které aktivně pracují v této oblasti na tomto trhu, v podstatě chtěli mít společný rámec pro schvalování a byli připraveni mít své produkty, poprodejní produkty testovány, tak aby opravdu nedošlo k nějakému odklonu od těch emisních limitů. A čili to si myslím, že v podstatě to nemá dopad na, ten, na toto odvětví. Mm, naopak, protože zde převládalo mnoho nejistoty a výrobci těchto náhradních dílů zjistili, že v podstatě nemohli prodávat tyto náhradní díly. To znamená, že ten jednotný trh v této oblasti není, nebyl až tak kvalitní, jak jsme viděli v minulosti a právě proto si myslím, že tento rámec by nám mohl umožnit, aby mohli fungovat na tomto společném trhu. A dále pokud jde o technické informace a jejich dostupnost, to je základní záležitost. Především, když hovoříme ve vztahu k vozidlům, které nejsou až tak nákladná, čili mohou být, eh, řekněme, v nějakých malých eh, dílnách opravována a podobně, čili především u těch menších, eh, menších firm a menších vozidel je to velice důležité. A pokud tyto informace samozřejmě jsou k dispozici v eh, nějaké příjemné formě, to znamená, že si nemusí zakoupit nějaký drahý software, aby mohli využívat tyto informace nebo mít k ním přístup. A další záležitost, pokud jde o motocykly. Já osobně jsem velice rád, že na dokument, dokument komise nenavrhuje nějaké, nějaká omezení, pokud jde o výkon těchto motocyklů. Pokud by tak někteří to chtěli sice dosáhnout, ovšem neviděli jsme mezi limitováním nebo omezením v této oblasti a snižováním počtu nehod na silnicích. To je důležité podle mého názoru a tím pádem skutečně můžeme uklidnit ty všechny všechny ty, kteří pracují v tomto odvětví, že je to opravdu záležitost, kterou jsme vzali v potaz. A další věc, bezpečnost. Eh, vy jste zde už hovořili o záležitosti, která je zajímavá, to znamená, které kategorie uh, budou muset mít ABS systémy zabudovány a které budou mít pokročilé brzné systémy a která kritéria se využívala pro toto rozdělení. Zda je to založeno na nějakých statistikách nehod nebo nákladů. Ovšem ta otázka, která, a které, které bych vás poprosil odpovědět, je ta, která se dotýká úmrtnosti. Mm, to znamená, jakmile máme tato globální čísla, tak, tak proti tomu nemůže. Já, já se jenom chci zeptat, zda nás Poslouchej, to, to, to je, kolegyně, to je, to je zrovna ten bod, o kterém jste se zmínila i většinou, to je i pro vás. Um, to znamená, pokud je o nehodovost, pokud je o umrtnost, jaká je zde korolace mezi ztrátou kontroly nad brzdním systémem a úmrtností na, cesta, na cestách a na silnicích, čili to, to to znamená, že vy nás vlastně nutíte k určitému rozhodnutí, zda je to podloženo konkrétními daty a tak dále. Čili v této oblasti já mám pocit, že jste o tom přesvědčení. To znamená, že je zde velice silná korelace a že to má dopad na bezpečnost. A já si myslím, můžeme zlehčeně říci, že je to asi možné, protože samozřejmě když máte ten oddělený systém, tak v podstatě, v podstatě mm, ten řidič musí to vyrovnávat tělem, musí, je to mnohem komplikovanější, když, mm, než když je tam ten propojený systém. Já osobně neřídím motocykly, čili já mm, mám zkušenosti pouze z automobily, ovšem ptám se, protože toto je zásadní záležitost, pokud jde o náklady spojené s vývojem, s autom, teda se samotným vozidlem a tak dále. Čili je to věc, která vyvolává mnoho zájmu, proto bych se rád zeptal, zda máte informace k dispozici, které by to nějak potvrzovaly. Já jsem se díval na tu analýzu dopadu, je to opravdu velice komplexní. Souhrn dát všem osobně pro mě bylo obtížné se v tom nějak vyznat. A poslední záležitost je opět spojená s bezpečností. Já si myslím, že je zde mnoho odůvodněných obáv, které se dotýkají bezpečnosti mm, eh, lehkých vozidel. Vím, že zde proběhlo mnoho crash testů těchto automobilů, podobně jako u těžkých automobilů, a ty výsledky byly opravdu velice špatné. Mm, vím, že koluje mnoho, mnoho historek ohledně závažných nehod u těchto lehkých vozidel. Já bych to rád objasnil nějak, protože v podstatě tato auta samozřejmě jsou konstruována jiným způsobem než motocykly. Proto bych se rád zeptal, co to znamená, jaký to bude mít dopad na bezpečnost těchto lehkých a velmi lehkých uh, aut eh, ve srovnání s motocykly. Vím, že je to konkrétní, velice konkrétní dotaz, ovšem pro mnoho kolegů to je dotaz důležitý. Nyní paní Gebhardt, paní Kreuzmann, paní Suly už jsou mezi námi, proto bych se rád zeptal paní Šaldemouze. Chcete ještě v tom prvním kole položit nějaké dotazy komisi? Není-li tomu tak, poprosil bych komisi o odpověď na toto první kolo otázek a poté, pokud bude chtít pan zpravodaj to ještě schrnout, dáme mu jistě možnost nejprve, ale komise. Velice děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem poslancům, kteří vyjádřili své názory nebo přednesli otázky. Takže pokusím se na ně odpovědět v tom pořadí, v jakém padly. Zde byl, zazněl zde komentář, který, některý upozornilo několik poslanců, týkalo se to rozsahu působnosti tohoto právního předpisu. Pokud to bude technicky možné využít ještě prezentaci, pokud bych ještě mohl Eh, znovu požádat o snímek 20, tak na snímku 20 se vlastně ukazuje, co není v tom v rozsahu působnosti tohoto návrhu. Znamená to tedy, že mimo působnost jsou vozidla, která jsou například výlučně pro um, chodce pro kontrolu. Dále to jsou třeba různá závodní vozidla. To už je také takový přístup, který už jste byl. Dále to jsou ta zemědělská a lesnická vozidla, protože na ta se vztahuje jiný návrh. Ale o tom bych se ještě chtěl podrobněji zmínit za chvíli. A budu ještě podrobněji hovořit, co se týče těch čtyřkolek a těch eh, terénních vozidel. Pak se jedná o velice lehká vozidla s pedály. Nejčastějším takovým zástupcem je třeba Segway. Jsou to vlastně produkty, kde musíte využívat i svou rovnováhu, asi to znáte. A pak to jsou také vozidla, která nemají alespoň jedno sedadlo. Čili eh, na tom snímku vidíte celý seznam všech vozidel, která jsou vyňata z rozsahu. Ale nyní bych se chtěl vrátit k těm vozidlům, která jsou v eh, té působnosti. První komentář se týkal elektrických kol, elektrických jízdních kol. My hovoříme o motokolek do jednoho eh, kW. Důvod, proč jsme je tam zařadili, je ten, že pokud se podíváme na číselné údaje, tak zjistíme, že nyní dochází k obrovskému rozkvětu trhu těchto elektrických kol. Tato elektrická jízdní kola se také stále více zapojují do dopravy a v podstatě se to vztahuje i na chodce. Velice často eh, vlastně mm, lidé, kteří jezdí na těchto elektrovozidlech, nejezdí pouze na silnici, ale jezdí třeba i v těch na, na chodníku nebo v různých zvláštních vyhražených jízdních pruzích. A mohou také být eh, nebezpeční, mohou mm, být eh, nebezpečím. A proto jsme je zde také zařadili. Jedná se tedy o motokola do určitého limitu. Další otázka se týkala těch čtyřkolek neboli všeterénních vozidel. Zde je důležité, abychom přesně rozlišovali. Za prvé, stávající právní úprava, jak už jsem říkal, se vztahuje na všechno na, obecně vlastně na kategorii lehkých čtyřkolek. My si ale myslíme, že tyto čtyřkolky jsou trošku zvláštní kategorií. Čtyřkolky se v některých zemích používají stále více vlastně na místě e, motocyklu. Používají se velice často i ehm, ve městech nebo na silnicích. A teď to trošku zjednoduším, ale mohu říci, že tyto čtyřkolky se v podstatě používají jako takový hobby produkt na silnicích. A tím pádem jsou zde stejná nebezpečí, která se týkají třeba tedy dopravních nehod nebo emisí. Je také nutné říci, že Určitý počet těchto všeterénních vozidel jsou určené pouze pro zemědělské účely a používají se skutečně pouze v terénu, pouze mimo silnice. Když jsme přemýšleli o různých dalších eh, úpravách legislativy, i která se týká zemědělských a lesnických vozidel a traktorů, tak jsme se snažili také nalézt řešení, které by se týkalo těchto terénních čtyřkolek, které zatím nejsou eh, v rozsahu působnosti tohoto právního předpisu. Chci však říci, že zde hovoříme pouze o omezeném počtu. Počet těchto všeterénních čtyřkolek je dost malý. Takže také musíme brát v úvahu náklad, náklady a užitky jaké by to mělo být dopad například na výrobce. A také je rozdíl tedy mezi tou národní nebo vnitrostátní homologací a homologací na evropské úrovni. Další komentáře se týkaly návrhu, který se vztahuje na takzvané pokročilé brzné systémy, na protiblokovací brzné systémy. Také je zde možná ještě bude debata, kde vlastně vést tu hranici. Takže za prvé, co se týče nákladů, jsou v těch analýzách, které jsme připravili pro systém ABS, tak tam jsou velice rozdílné údaje. I v rámci těch systémů ABS jsou různé produkty. Teď tedy hovořím o, tom proti, o těch protiblokovacích brzdních systémech. Takže i v rámci tohoto, této skupiny protiblokovací brzdné systémy jsou ještě různé kategorie, různé produkty. To znamená, ta, je to asi od 50, to rozpětí je asi od 50 až do několika stovek eur. Ale samozřejmě to ještě není jediný faktor, protože musíme brát v úvahu také náklady výrobců protože výrobci musí vynaložit další náklady, aby buď upravili stávající modely nebo nové modely k tomu, aby vůbec ty motocykly mohly být eh, doplněny těmito novými bezpečnostními brzdnými prvky. Nicméně takový nejdůležitější prvek, který musíme brát v úvahu, není ani tak cena toho prvku samotného, ale poměr té ceny. A nyní se můžeme podívat na vlastně přínos nebo na poměr nákladů a užitku. A pokud se podíváme na posouzení dopadu, tak zjistíme, že ten poměr nákladů a užitku je jedna ku třem. To znamená, že ty, ty, ten přínos je třikrát vyšší než náklad. Při této příležitosti bych také mohl rovnou odpovědět i na další otázku, která zazněla. Ano, my jsme velice pevně přesvědčeni, že navzdory některým takovým spíše okrajovým nákladům budou tyto přínosy velice dobré pro bezpečnost. Protože nesmíme zapomínat na to, že existuje veliký počet, široká škála různých studií, která se, které se týkají doho, pardon, které se týkají nehodovosti dvoustopých, nebo tedy těch dvoukolových vozidel. Nicméně musíme brát v úvahu také lidský faktor v eh, silničních nehodách. A právě lidský faktor třeba, já tedy doufám, že se to netýká nikoho z vás, ale může se to stát, že prostě při v té krizové situaci někdo sešlápne brzdu příliš silně a může to vlastně vést ke ztrátě k nezvládnutí řízení. A toto nebezpečí je právě nejsilnější u těch dvoukolových vozidel. Hovoří se o tom, že asi 6 tisíc eh, lidí by nemuselo na silnicích zemřít během dvou let, pokud by byla vozidla vybavena těmito novými bezpečnostními brzdami. Také pokud bereme v úvahu například eh, obecně prostředí, tak musíme brát v úvahu i to, že vlastně by to snížilo počet nejenom smrtelných nehod, ale i různých poškození a různých eh, úrazů a tak dále. ještě se rychle vyjádřím k dalším komentářům, které jste zazněli. První se týkal trhu se součástkami. Chtěl bych potvrdit, že co se týče toho přístupu k součástkám, tak náš přístup je soudržný s tím, co jsme už navrhovali u jiné legislativy, která se týkala schvalování typů například osobních automobilů a lesnických a zemědělských vozidel, o tom jsme hovořili dnes dopoledne. Co se týče standardů monorem pro emise, tak zde musíme být realističtí. To nejlepší, co můžeme očekávat, a už to samotné je dost ambiciozní, je dosáhnout na celosvětové úrovni dohody o používání jednotného zkušebního cyklu. Myslím si, že dosažení dohody na společných hodnotách je dost ambiciozní, ale pokud začneme vyjednávat na globální úrovni, tak musím brát v úvahu, že se těch vyjednání budou účastnit i země, které nejsou tak eh, rozvinuté nebo pokročilé jako my. Takže já si myslím, že zatím ještě zde jsme nejsme připraveni vyřešit tuto otázku. Měli bychom být průkopníkem ve snižování emisí, co se týče silniční dopravy. Pak zde padla také otázka na neoprávněné úpravy vozidla. Zde se musíme zamyslet nad tím, že ať se nám to líbí nebo ne, tak eh, ty, všechny ty automobily a všechny tato vozidla jsou velice složitými přístroji, kde stále více hrají úlohu různé elektroobvody a různé elektronické prvky. A pokud někdo sám se snaží zasáhnout, nějak upravit tyto e, systémy, tak už to samo o sobě může snižovat bezpečí a může to třeba zvyšovat emise. Takže i když možná někoho to baví, tak hlavním takovým eh, hlavním eh, hlavní zábavou by nemělo být upravovat to vozidlo, ale řídit vozidlo nebo jezdit v tom vozidle. Nicméně tedy eh, velice úzce jsme konzultovali tato, tyto otázky se zúčastnými stranami, také samozřejmě i s různými skupinami cyklistů i motorkářů. Takže my velice dobře jsme si vědomi toho, že se mohou objevovat otázky, které se týkají těchto neoprávněných úprav vozidla. A já vím, že i to je důležité, abychom to brali v úvahu, když chceme zaručit to, že ten produkt bude bezpečný vlastně během celé své životnosti a že všechny ty prvky, které byly navrženy pro zvyšování bezpečnosti, budou vlastně fungovat po celou dobu životnosti vozidla. Doufám, že se mi podařilo odpovědět všechny otázky a děkuji za pozornost. Děkujeme. Děkujeme za toto komplexní vysvětlení i za kopie vašich slajdů. Hmm, určitě nám je potom zpřístupníte elektronické, abychom je mohli dát na naše webové stránky. A nyní pan zpravodaj. Chcete to nějak shrnout nebo ještě nějaké další body? Podíváme se na časový harmonogram, ovšem možná nějaký ještě trošku nějaká úvaha o tom, jak to bude vypadat. Pane předsedo, děkuji za slovo. Chtěl jsem ujistit eh, kolegu, eh, že já také jsem sám eh, motocyklistou, je to tedy téma, které mi je blízké a nechceme příliš byrokracie a příliš omezení pro naše krásné hobby. A pokud jde o eh, ty neoprávněné úpravy, eh, tak eh, to zejména v případě motoru, tak to pro Evropskou unii bude vždy výzva, protože vždy budou existovat občané, kteří to budou dělat a nevím, jestli je možné to zastavit právním předpisem. Nicméně my musíme chránit naši mládež tak, abychom tyto nepovolené úpravy Ehm, co nejvíc zkomplikovaly. Ehm, inženýr, který se nachází v každém muži, ehm, Děkuji komisi i kolegům, stínovým zpravodajům za jejich přínos. Dostali jsme velice přínosné komentáře a velmi brzy, pane předsedo, zorganizují setkání se stínovými zpravodají, tak abychom uh, mohli rozhodnout také o postupu práce. Jak jsem již řekl, je to pro nás eh, výzva, jak to řekli pan uh, eh, Ruler a ještě s panem Andersem. Chceme navštívit uh, fabriku Ducati uh, v Boloni v Itálii což představuje jednu z našich výzev v rámci tohoto právního předpisu. Děkuji ještě jednou. I think that would be very good. I'm no doubt. Tak, to bude skvělé. Nevím, zda tam budete moci si udělat nějaké testovací kolečko. Ovšem, nyní bych rád ještě poděkoval komisi za obě dvě prezentace, jsem velice rád, že zde máme i zástupce motorkářů. Doufám, že nás mnoho z nich sledovalo i na internetu. Já jsem hovořila i s naším komunikačním oddělením o potřebě zapojit naše občany do naší práce a víme, že mnoho lidí se zajímá o náš návrh, čili skutečně doufám, že vás ujistilo to, že jakož zpravodaj, tak i vysocí představitelé Evropské komise jsou motorkáři, takže opravdu o tom něco vědí. A nyní další výměna názoru buď 25. nebo 26. ledna, která čeká. Je zde mnoho informací, které si musíme přečíst, je zde celkový dopad, analýza dopadu, které si můžete, na kterou se můžete podívat na webových stránkách. Samozřejmě, že zajistíme i to, abychom tam měli tuto prezentaci slajdů. A pan zpravodaj, pan Fandekamp začne pracovat na návrhu jistě po zasloužené dovolené o Vánocí a my se budeme těšit ve druhé polovině ledna na jeho informace. Myslím si, že ten časový harmonogram vypadá dobře. Zatím jsme nehovořili o načasování implementace podrobně, možná na další zkusce, protože pokud jde o časový harmonogram, to samozřejmě bude spojeno i s tou implementací, to znamená schvalování a poté realizace implementace, čili to až po těch dalších konzultacích to nám jistě poskytnete tyto informace. Děkuji, děkuji všem za diskuzi k tomuto tématu a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, neméně důležitému pro naše občany a spotřebitele. A to je bod, který se zabývá obecnou bezpečností výrobků a některými produkty a výrobky, které nespadají do této oblasti, například dětské motocykly a podobně, čili ty záležitosti, které nespadají do obsahu nebo rozsahu této, této směrnice. To znamená, jaký rozsah bezpečnosti bychom měli poskytnout našim spotřebitelům. Paní zpravodajka vytvořila zprávu z vlastní iniciativy za náš, za náš výbor, určitý politický postoj, pokud jde o potřebu přeskumu směrnice, která pokrývá tuto oblast, naše hlavní body, které by výbor chtěl vidět v rámci této úpravy směrnice, proto bych jí dal slovo, aby nám prezentovala návrh dokumentu. Stínovou zpravodajkou je paní Kreuzmann, Ule, paní Korhola, paní Ula se možná ještě vrátí, pan Funk se není, pan Transfilidis a pan Salvini. Vidím se paní Brickman za komisi to je, myslím, z DG Pro podnikatelskou sféru. Pokud vím, ta kolega zde ještě není, ale možná ho někdo zastupuje. Někdo? Zastupuje i DG Sanko, nebo? Máme zde někoho za DG Sanko? Já jsem chtěl pana Sora omluvit, paní Miners. Bohužel oba dva jsou v Londýně, na nádraží, měli se zúčastnit konference o ochraně zdraví spotřebitelů, o, a bohužel se ne, nemohou dostavit včas. Takže Eurostar, nějaké problémy, sněh, asi sníh, že jo, se sněhem. Takže začneme diskuzi k tomuto tématu. Jsem velice rád, že jste mezi námi zpravodajka. Přestože nás není zde tolik, tak doufám, že aspoň někteří budou tyto diskusy sledovat. Já bych e, ráda na úvod chtěla e, říci, že samozřejmě chápu, že e, překlad zprávy je k dispozici teprve od včerejška, ale přesto doufám, že většina z vás si přečetla anglickou verzi. Nicméně je zde otázka, proč vůbec chceme eh, zprávu z vlastního podnětu eh, o bezpečnosti výrobků. Máme k tomu směrnici a je zcela jasné, že to eh, je to stále milníkem. Protože tato směrnice je milníkem, abychom zajistili to, že občané skutečně dostanou bezpečné výrobky. Eh, nicméně zde ve výboru jsme před nějakou dobou předložili zprávu, která ukazovala na to, že eh, i zde je zapotřebí dohled eh, na trhu, protože tento dohled nefungoval v evropských zemích úplně dobře. Na základě údajů, které jsme zjistili v roce 2008, kdy jsme provedli šetření, a komise přepracování obecné bezpečnosti, nebo plánovala přepracování směrnice obecné bezpečnosti a proto je smysluplné, abychom my zde eh, se eh, zabývali tímto tématem trochu více, abychom se podívali na to, co můžeme udělat lépe a co je zapotřebí zpřísnit. A ukázalo se také, kde je eh, tato potřeba. Nicméně jde také o to, kde dochází k dalšímu vývoji vnitřního trhu a my můžeme tímto způsobem eh, samozřejmě eh, opakovaně eh, prošetřit ty systémy dohledu nad trhem. Protože to je rozhodující. Jestliže chceme posílit vnitřní trh, tak musíme posílit také to, co zajišťuje spotřebiteli jistotu, to znamená bezpečné produkty a to, že může tyto produkty koupit. A to platí také pro směrnici a obecné kontrolní mechanismy. Eh, finanční krize není v žádném případě argumentem pro přísnější zákony a předpisy. Je velmi důležité, abychom eh, tuto krizi eh, nezneužili k tomu, k tvrzení, že potřebujeme zpřísnění pravidel a nebo se mu naopak chceme vyhnout. Je důležité to, aby spotřebitelé měli bezpečný trh a já jsem si jistá tím, že potom budou spotřebitelé ochotní nakupovat více. Myslím si, že tento eh, argument je spíše opačný. O co tedy jde v mojem návrhu? Nejprve se jedná o to, že se domnívám, že dohled eh, nad trhem a předpisy, které se toho týkají, mohou být lepší a mohly by být eh, koordinovanější, a zejména jejich uplatňování. A to říkají jak orgány, tak komise. Všichni se domnívají, že skutečně je zde potřeba po zlepšení. A z tohoto důvodu navrhuji, abychom eh, vytvořili společný rámec, nalezli společný rámec pro eh, kontrolu na trhu. Ať už se jedná o nový legislativní rámec a je to tam tedy plánováno, nebo ať to tam plánováno není. Protože tyto obecné mechanismy by měly být eh, zakotveny v právním rámci. A proto je podle mě důležité, abychom také poukázali na to, že eh, je zapotřebí dát k dispozici ze strany členských států více finančních prostředků, a nejenom finančních prostředků, ale také eh, lidských zdrojů. A to proto, abychom mohli skutečně eh, realizovat dobře tu kontrolu nad trhem. Ehm, jsou zapotřebí namátkové kontroly u produktů, které jsou na trhu, protože jinak eh, spotřebitel nebude věřit tomu, že ty výrobky jsou bezpečné. Takže potřebujeme eh, více zdrojů finančních i lidských, přestože se nyní nacházíme uprostřed finanční krize. A současně eh, doporučuji také to, abychom navrhli, aby komise ehm, Mm, učinila závaznou určitý, určitou databázi pro členské státy, aby bylo možné vypočítat eh, také eh, počet nehod, k kterým dochází, kdy eh, v případech, kdy se občané dostávají do kontaktu s nebezpečnými nebo nejistými produkty. To znamená určitou statistiku nehod. Kdyby tato statistika nehod byla povinná a předepsaná, mm, tak by to byl, bylo místo, na které může potom zákonodárství a právní předpisy navázat. A pak by bylo jasné, kde tedy je zapotřebí e, provést určitá omezení a byla by větší bezpečnost a docházelo by k méně nehodám. Já říkám to proto, protože vím, že e, my dobře víme, že v Evropě e, jsme měli určité problémy u dětí, například u šnůr, u závěsů, kde, do kterých se děti zamotaly ale v zásadě jsme nevěděli nic o tom, že je zde ten problém, ale během 12 měsíců víme, že došlo k udušení eh, sedmi dětí, konkrétně v Anglii, a k, umrt, k jejich úmrtí. A na to bychom se měli podívat na úrovni EU. A takovýto typ databáze by nám mohl pomoci zprostředkovat více informací, abychom se mohli zaměřit na body, které jsou důležité a kde je tedy zapotřebí potom jednat na úrovni právních předpisů. Nejdále pouze o zlepšení dohledu nad trhem, ale já doporučuji také to, aby se komise eh, dále zabývala přepracováním obecné bezpečnosti a směrnice obecné bezpečnosti výrobků. Myslím si, že tento přeskum a přepracování by mělo probíhat již nyní, a sice z toho důvodu, že je velmi důležité, abychom se blíže podívali na obsah, protože vidíme, že i tam jsou nutná určitá omezení. Obecně je důležité, abychom měli um, koordinované definice a abychom koordinovali také požadavky, které klademe vůči průmyslu, a to v rámci této uh, nové legislativy. A již proto je velmi důležité, aby tato směrnice byla přepracována. A platí to také pro eh, zpětnou vysledovatelnost a kritéria pro vysledovatelnost, eh, protože tato kritéria zatím nejsou začleněna do této směrnice. Dále ještě několik velmi konkrétních a specifických bodů, které souvisejí s bezpečností a mohou vést ke zlepšení bezpečnosti. Já doporučuji například to, abychom zvážili, eh, zda nechceme mít vlastní definici pro výrobky, které jsou určeny dětem. Nemusí to být eh, přímo hračky, ale mohou to být výrobky, které jsou určeny dětem a eh, které jsou právě citlivé z hlediska bezpečnosti. Může se to týkat například třeba barvení nebo tvaru. A to je velmi důležité. A proto je tedy zapotřebí podle mne najít dobrá kritéria. Tedy definice, co je dětský výrobek a e, konkrétní bezpečnostní bez, požadavky, které by měly tyto produkty splňovat. E, dále se zde určité mezery v právních předpisech. Může výrobek, který používá nějaký spotřebitel, může tento produkt eh, spadat do této směrnice, ale v případě, že ten samý výrobek používá například nějaký úředník, tak to eh, nespadá do této směrnice. To znamená, že zde vzniká eh, nejistota. I toto bychom měli prodiskutovat. Konečně ještě závěrem doporučuji také, abychom trvali na tom, aby výrobci nových výrobků do té doby, než ten výrobek je uveden na trh, tak aby provedli posouzení rizika tohoto e, výrobku, aby byli povinni ho předložit. A když například e, existuje u tohoto výrobku určité riziko, například u té šnury, o které jsem hovořila, tak e, bychom měli požadovat také určitý, určité varování, které bude uvedeno na výrobku kde se tedy poukáže na to, že tento eh, produkt je nutné používat obezřetně. Bylo by tedy podle mě výhodné, kdybychom upravili i tuto oblast eh, právě předtím, než výrobek je uveden na trh. A ještě něco eh, k postupu, kdy se ukáže, že výrobek je nebezpečný. Tak v současné směrnici máme určité, určitý nouzový postup, ale problém spočívá v tom, že to platí pouze krátkodobě. A my potřebujeme být si jisti, že tento výrobek se vůbec nedostane na vnitřní trh. A je tady důležité, například u, je důležité kritérium vysledovatelnosti, abychom ho blíže analyzovali a viděli, jak eh, můžeme použít nové technologie právě za tímto účelem, například eh, formu určitého čipu ve výrobku. Eh, samozřejmě se musíme zabývat také celkovou sférou soukromé sféry, celkovou problematikou soukromé sféry a musíme si zvážit, jak můžeme zajistit, že ta vysledovatelnost bude zajištěna, aniž by byla narušena tato kritéria. Dále jsou zde ještě další prvky, které jsou velmi důležité, například otázka Otázka balení. Eh, toto balení je možné ještě zlepšit a jsou eh, různé zúčastněné strany, které by chtěl, rády měly informace, eh, které by byly právě v rámci tohoto balení uvedeny. A myslím, že zapotřebí otevřenost a transparentnost, abychom mohli zpětně vysledovat, když eh, bude některý výrobek označen jako nebezpečný, tak abychom se mohli podívat i na ta související kritéria a mohli získat blížší informace, mohli se poučit z chyb, které byly eh, udělány. A proto je tedy velmi důležité, abychom eh, v rámci toho balení se zaměřili na výrobky, které eh, pocházejí z třetí zemí. Eh, my víme, že to je velký problém u výrobků z Číny. Eh, je obtížné je vysledovat, je obtížné vysledovat ten řetězec až zpětně k výrobci a proto je právě důležité najít postup, jak to řešit v takovýchto případech, abychom měli i lepší kontakty v Číně v Eh, v obchodní sféře, ale také eh, pokud je o prostředky. My nechceme odmítat výrobky z třetích zemí, ale chceme pouze přeskoumat tu zpětnou vysledovatelnost. Eh, ta zpráva obsahuje ještě mnoho dalších aspektů, ale já bych také velmi ráda slyšela názory stínových zpravodajů a ostatních kolegů. Nicméně bych chtěla ještě říci, že přepracování této směrnice je velmi důležité a můžeme eh, najít lepší rámcové podmínky, abychom chránili naše spotřebitele. A není pochyb o tom, eh, že my eh, současně také musíme posílit kontrolní mechanismy na trhu, dohled na trhem a prostředky, které tomu používáme. Hluta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na 14. prosince 2010, to znamená za dva týdny. A kromě toho eh, na konci ledna, 25. a 26. ledna, eh, bude eh, zpráva diskutována zde ve výboru a bude se o ní hlasovat. Já se již nyní těším na vaše příspěvky k této zprávě a také na případné pozměňovací návrhy. Panu předsedovi můžu ale současně ještě říci to, že se radují také voliči Raduji se z toho, že se zde skutečně snažíme um, zaujmout, najít stanovisku k této zprávě. A vidíme i aktivní spolupráci ze strany komise. a že na tom ve výborech pracujeme. Děkuji. Well, I wasn't uh, claiming that we necessarily were the sole work, committee working for consumers. Tak my samozřejmě nejsme jediným výborem, který se zabývá právě spotřebitelů všem. Já jsem položil takovou pouze obecnou otázku, že by bylo dobré, aby se občané zapojili do naší práce, aby mohli uh, jak si sledovat eh, naše aktivity a já bych vám rád poděkovala, protože to skutečně je úžasná zpráva, je tam mnoho informací, které zlepšují celý tento systém a to je právě to, co máme zájem. A nyní si uděláme kolečko stínových zpravodajů, paní Korhola, pan Krojcman, paní Růle, pan Fox. Paní Korhola. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce za velice kvalitní návrh zprávy, která pokrývá všechny důležité body. Účinnost dohledu nad trhem je zásadní. Protože dohled nad trhem, jak víme, nefunguje dobře ve všech členských státech. Musíme vzít v potaz stávající hospodářskou situaci, zvyšování zdrojů v oblasti Eh, tohoto sledování trhu není tudíž možné pro mnoho členských států. Proto bychom se měli podívat i na možnou roli komise do budoucna, zda by toto, tento dohled nad trhem nemohl být posílen zvýšením či navýšením role komise v tomto ohledu. Lepší spolupráce, koordinace mezi národními orgány dohledu, jasná pravidla by se rovněž měla implementovat, aby došlo k navýšení efektivity Čili jednak harmonizované spotřebitelské produkty, neharmonizované produkty, ty by měly být podle mě zahrnuty společně do jedné směrnice. A pokud jde o spolupráci mezi Čínou a EU na zajištění bezpečnosti výrobků. To je rovněž nesmírně důležité. To bylo zahrnuto i do stanoviska výboru INTA. Možnost vysledování produktů, výrobků, ta by měla být zlepšená, ovšem nesmíme všem podnikům vnucovat a všem kategoriím výrobků vnucovat pouze jeden přístup. Další věc, o které bych ráda hovořila, je definice produktů, které jsou určeny dětem, nebo teda ty, které děti zajímají. To je definice, která podle mě představuje velikou výzvu. Měli bychom ji promyšlet, opra, promyslet opravdu velice opatrně, protože bezpečnost dětí je důležitá, proto bychom tam měli pokrýt ty propasti, které zatím v té směrnici existují. Ovšem nesmíme zapomínat na přístup eh, proporčního přístupu a odpovědnost rodičů to znamená, to samozřejmě má dopad i na zacházení s těmito produkty v praxi, protože jinak by to bylo, byl, byla překážka v kreativitě, designu těchto výrobků. A otázka ohledně informační databáze o bezpečnosti spotřebitelů, z čeho by těžila tato databáze, co by v ní bylo eh, zveřejněno a jaký je jaký je vztah této databáze na RAPEX, na systém RAPEX. Děkujeme. A nyní další kolega. Děkuji, pane předsedo. My víme, že jednotlivé členské státy eh, jsou zodpovědné za dohled nad trhem. A když se například podíváme na Německo a spolkové země, tak tam je to rozčleněno ještě na jednotlivé eh, spolkové země a to věc ještě komplikuje. Když se informuje o té věci, tak vidíme, že spolkové země a členské státy eh, řeší dohled eh, velmi různě a dávají k dispozici také různé zdroje. To znamená, že existují členské státy, které to považují za mm, eh, nebo k tomu přistupují relativně laxně, některé jiné členské státy to berou naopak velmi vážně a berou si to více k srdce. Otázka, když se tedy chce zeptat komise, tak samozřejmě komise odpoví, je to tedy na straně členských států, protože ale když ty produkty už jsou v členských státech, tak je příliš pozdě. A proto bychom si tedy měli zvážit, eh, zda nechceme eh, přísněji kontrolovat nebo využívat vnější hranice EU. A je zde zařízení, které eh, všichni známe, je to Frontex. To znamená, členské státy podporuji ty státy, které jsou ehm, nejvíce postiženy daným problém, to znamená, jsou na vnější hranici. A prokážeme tímto způsobem určitý, určitou solidaritu ostatním členským státům. A já bych se dovedla představit něco takového právě i zde. Ehm, právě v, u problematiky dohledu nad trhem. Máme například eh, přístavy jako je Hamburg nebo další přístavy, které samozřejmě eh, jsou nejvíce postiženy nebo dotčeny dovozem zboží a tyto přístavy potom eh, nesou veškeré, veškeré, veškeré břemeno dohledu na trhu a to není příliš solidární. Abychom si tedy měli zvážit, jak můžeme spolupracovat, jak můžeme provádět společné dohledové akce jaké můžeme mít společné operativní standardy, jak můžeme podporovat členské státy, například při vzdělávání celních úředníků, eh, jaké můžeme mít společné vzdělávací standardy, eh, dále společné databáze, databáze eh, výměnu informací, výměnu technologií, jak to již řekla paní zpravodajka Šaldemóze. Já mám velice mnoho návrhů, které se týkají právě dohodu nad trhem a souhlasím s nimi, ale mám eh, několik poznámek, které se týkají bezpečnosti produktů. Já jsem se nejsem jistý, zda bychom měli mít zvláštní bezpečnostní pravidla pro hračky. Máme přece směrnic o hračkách. A pokud tam jsou mezery, tak eh, bychom je měli řešit v rámci této směrnice ale neměli bychom vytvářet definici pro produkty, které se týkají dětí. To je podle mě komplikované. Můžeme to zkusit, ale mám o tom pochybnosti. Ehm, pokud jde o eh, riziko a analýzu, tak ehm, nechceme zatížit příliš eh, podniky. A v každém případě je jasné, že na trh se nesmí dovastat žádný výrobek, který je nebezpečný a který by byl škodlivý pro spotřebitele. Eh, Američané jsou trošku ještě velkorysejší, eh, mají takzvané hromadné žaloby, kde eh, firmám hrozí velké riziko, jestliže, do, jestliže prodávají na eh, trhu výrobky, které jsou nebezpečné a představuje to pro ně riziko potom velkých nákladů při v případě soudního sporu. Ale my bychom mohli mít analýzu rizika ještě v té úvodní fázi, ale e, potom ty velké podniky by byly zvýhodněny, protože mají e, zdroje, a to jak finanční zdroje, tak e, také lidské zdroje. A byti by na tom byly, potom, byty by na tom byly malé podniky a středně velké podniky. To samé platí pro předpisy, které se týkají potravin. Je zde několik bodů, které se týkají bezpečnosti, kde chceme určité pozměňovací návrhy. ale eh, vy hovoříte také o metodice, kterou je potřeba uplatnit. To znamená, že musíme využít ty nejnovější možnosti, to znamená čipy eh, a další technologické možnosti, protože je jasné, že stolika výrobky na trhu ta vysledovatelnost, když se něco stane, tak je nutná, musíme ji zajistit, to je velmi důležité. Eh, ta zpráva představuje vynikající základ, o kterém bychom měli diskutovat a případně ještě doplnit. Nicméně eh, v závěru chci ještě říci, že bychom neměli nechat stranou komisi. Komise by mohla říct, je to věc členských států a když členské státy nemají dostatečně lidských nebo finančních zdrojů a nedají tyto zdroje k dispozici, tak si řekneme, tak my s tím nemůžeme nic dělat. Ale tak to není. Nedává to smysl, Eh, vytvořit novou směrnici, jestliže nikdo nebude dodržovat. A jestliže dovozci se budou snažit eh, vyhnout našim standardům, využít slabiny. A my velmi dobře eh, víme, kde ty slabiny jsou. A víme, že dovážející firmy ty využívají tyto slabiny při dovozu produktu na evropský trh. A když se potom dostanou na evropský vnitřní trh tyto výrobky, tak pak už je to velmi komplikované Eh, tyto výrobky zachytit. Výrobky, které neodpovídají našim standardům. A potom je také ještě příslušně sankcionovat. Uh, so, um, I think Mr. Fox, that... Pane Foxe, vy jste další. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych začal tím, že bych poděkoval paní Šaldemoze za opravdu inkluzivní přístup při přípravě této zprávy. Výsledkem je velice dobře připravená a vyrovnaná zpráva. Dovolte, pokud je o bod 5, to znamená potřeba sdílení osvětlené praxe. Rád bych řekl, že plně souhlasím s paní Šaldemoze v tomto ohledu, protože některé členské státy mají prostě lepší mechanismy pro sledování trhu než jiné státy a právě proto sdílení této praxe by mohlo zlepšit účinnost dozoru a zároveň by to zlepšilo ochranu na trhu. Dále podporuji návrh, aby se ta směrnice o obecné bezpečnosti spojila s, se směrnici o dohledu nad trhem. To si myslím, že je dobré, i pokud jde o objasnění celé, celé oblasti pro poskytování informací. Pokud jde o produkty, které, mm, které dětem připadají atraktivní. Já sice chápu přístup zpravodajky, ovšem paní Krujcman a paní Korhola tvrdí správně, že by to bylo velice obtížné správního hlediska napadnout. Proto se ptám, zda možná efektivnějším přístupem by nebylo vytvořit nějaký konkrétní standard konkrétní standard, který bychom poté, nebo normu, kterou bychom poté mohli upravovat a ne definovat už předem nějakou právní záležitost nebo právní definici, která poté, pokud bychom ji chtěli změnit, by nám trvala do nekonečna. V každém případě, než přijmeme jakékoliv rozhodnutí, čekáme na zprávu o společné akci, kterou by eh, jsme měli v tomto ohledu mít k dispozici od ProSafe. Dále je to bod 21, to znamená přístup k relevantním informacím. Obecně mohu říci, že, to, že mi to připadá jako zajímavá myšlenka, ovšem Rád bych se zeptal zpravodajky, zda obdržela z právního oddělení právní informace, pokud je o ochranu dát nebo mm, důvěrné informace, které, to znamená, které jsou spojené s tímto návrhem, nebo zda je to v pořádku a můžeme takto postupovat. No, je to standardizace. Postup standardizace. Souhlasím s tím, že by to mělo být účinnější. Ovšem to, že tam přidáme do toho procesu Evropský parlament, to znamená další úroveň kontroly, zdá je to rozumné. Nebo zda to spíše nepředstavuje další úroveň byrokracie a odkladu. Mohlo by to podle mého názoru znamenat toto, ovšem naším cílem je efektivnější postup standardizace. Pane předsedo, tím bych ukončil mé vystoupení a ještě jednou rád poděkoval zpravodajce za kvalitní práci. Děkujeme, pane Foxy. A nyní poslanci, kteří by se chtěli rovněž vyslovit. Já, pan Šváb, paní Gebhardt, ještě někdo? Dobře, pane Švábe, jste první. Děkuji, pane předsedo. Také z mé strany samozřejmě gratuluji a děkuji paní zpravodajce a také stínové zpravodajci paní kolegyni Korola eh, za jejich eh, přípravu a zprávu. A myslím si, že zpráva, kterou máme před sebou, jak to již řekli kolegové, obsahuje velice dobrých, dobrých eh, nápadů, velice mnoho nápadů. Já bych nejdříve přišel s otázkou, jak dalece, pokud je o um, analýzu rizik, pro spotřebitele, tak jak jsme v tom daleco, daleko? Bod 20, 21 a 23 Eh, tam dochází k nárůstu. My jsme si řekli, kolegyně Šaldemoze eh, hovoří zejména o produktech, které pocházejí z Číny. Já musím upřímně říci, že jsem neviděl poslední statistiky, ale od eh, osob, které jsou informované, jsem slyšel, že přichází stále více hlášení o rostoucím počtu z jednotlivých členských států a proto by mohlo být zajímavé pro naše práce, kdybychom provedli vyhodnocení poslední studie RADPEX, abychom viděli, z kterých, v kterých členských státech dochází k těmto nárůstům, jak je možné je vysvětlit a zda skutečně souvisí s novými riziky nebo novými rizikovými produkty, nebo zda to nesouvisí například s tím, eh, že eh, ta práce v těchto členských státech je pomalejší, jejich provádění je pomalejší. A mě by zajímalo tedy, jak jste došla k těm údajům a kolegyně, kolega Fox a kolegyně Kreuzmann to již řekl, že musíme učinit vše proto, aby bezpečnost výrobků na evropském vnitřním trhu byla zajištěna. To znamená otázka, jak to vypadá s současnou analýzou rizik, to je velmi důležitý bod. A za druhé, o tom hovořil již kolega Kreuzmann, to se týká otázky, jak je možné, jak dalece je možné eh, výrobky, které eh, jsou atraktivní pro děti, řešit eh, nebo definovat prostřednictvím směrnice o hračkách. Chci poděkovat kolegyně Šaldemozy za eh, ústní otázku na komisi k novým výsledkům o eh, hračkách a o této směrnici a zejména k hraničním hodnotám chemikálií. A podle mne bychom se mohli podívat, zda není možné zlepšit právě směrnici o hračkách. Když jsem si četl zprávu, tak jsem se podíval na to, Například mm, podle mne eh, ty dětské motocykly nemůžeme považovat za eh, eh, produkty lákavé pro děti. Tam určitě je velmi obtížné stanovit hranici, kdy se jedná o produkt lákavý pro děti a kdy ne. A těším se na další spolupráce a děkuji za slovo. Uh, thank you very much. Děkujeme. Paní Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Kristel eh, Šaldemoze za vynikající návrh zprávy, kterou předložila. Eh, zabývá se velmi rozdílnými eh, tematickými oblastmi, které jsou velmi důležité právě v oblasti bezpečnosti produktů. A musím nejdříve říci, že um, pro mě bylo i velice zajímavé to, že pan Kreuzmann o tom hovořil a nikdy bych to od něho nečekala, že budete takto argumentovat. To mě skutečně překvapilo. Vy jste totiž přišel s argumentem proto, um, pro ty hromadné žaloby, to jsem vůbec nečekala. Vy jste argumentoval prospěch hromadných žalob, protože jste říkal, že samozřejmě bezpečnost produktů Eh, že můžou být trošku laxnější, nebo v USA mohou být trochu laxnější, protože právě prostřednictvím hromadných žalob je vyvíjen na výrobce určitý tlak, který zajišťuje bezpečnost. Takže ještě jednou děkuji, pane Krojcmane, za eh, tuto překvapující argumentaci. A podle mě to oživuje také obchod. Myslím si, že velmi důležité je, ale také, důležitá je také otázka, která se týká dětí. A zde chci Kristo velice vyzdvihnout, protože ona ve svém návrhu zprávy se nenabí, nezabývala hračkami jako takovými, protože tím se zabývá eh, směrnic o hračkách a řeší to. Jak dobře, to už je jiná otázka, ale každopádně to řeší. Ale potom jsou zde výrobky, které jsou dětem blízké, které děti považují za zajímavé a které eh, byly z části vyňaty ze směrnice o hračkách, přestože se jedná o výrobky, které jsou určeny dětem, byť se nejedná o hračky. A myslím si, že tomu musíme věnovat eh, zvláštní pozornost. A právě zde bychom tomu měli věnovat pozornost. A nemám na mysli jenom um, motocykly pro syna pana Švába, ale eh, například um, hračku, která vypadá jako Mickey Mouse, ale není to hračka. To znamená výrobky, které jsou pro děti zajímavé, přestože nejsou dětem určeny. A jak to budeme řešit? Eh, vím, že směrnice o bezpečnosti výrobku, to z části řeší, ne, eh, také díky, ale víme, že mm, díky RAPEXu existují problémy, díky RAPEXu to víme, a my musíme tyto problémy nějak řešit. Ještě k Rapexu. Já jsem se eh, dala tu práci, že jsem se podívala na Rapex. Podle mě to je velmi zajímavé. A 80% výrobků, to je můj odhad, jsou hračky a eh, velká většina z nich je z Číny. To znamená, velká většina je z Číny. Nicméně jsem si všimla také, že u výrobků, které nejsou z Číny nebo z Asie, eh, je mnoho produktů, které pocházejí právě z z Evropské unie. A tam je tedy otázka odpovědnosti podniků. A pokud je o bezpečnost lidí, to, co je totiž v RAPEXu, to, co je tím míněno, tam nejde pouze o bezpečnostní požadavky, ale jde také o výrobky, které neodpovídají bezpečnostním požadavkům. A nad tím se musíme také zamyslet. Musíme se zamyslet nad tím, jak to budeme řešit. To znamená, nejde pouze o dovoz výrobku, ale také o výrobky, které se nacházejí již v rámci eh, Unie a jsou prodávány, vyráběny v rámci EU a dohled nad těmito produkty. Jak můžeme tedy celkově zajistit to, aby tyto výrobky eh, se vůbec nedostaly na trh? O to jde. To je vlastně náš hlavní cíl. A s paní Šaldemoze musíme eh, tedy mm, realizovat tuto zprávu Ehm, ostatní skupiny se ehm, zdržely tohoto tématu, nicméně já o tomto tématu chci hovořit, protože každý eh, poslanec má svobodu hovořit ehm, o jakýchkoliv tématech a podle mě o tom musíme diskutovat. Máme zde znak, který není bezpečnostním znakem a my bychom měli diskutovat o tom, jak bychom mohli z něho udělat eh, určitý znak bezpečnosti. Right. Dobře. Ještě někdo? Ještě někdo by se chtěl? Paní Gebhardt, pane Kreuzmane? Ještě někdo? Samozřejmě, pane Krojcmane, to je, to opravdu musí být neustále ve střehu, protože paní Gebhardt nic neunikne. Opravdu, ona je takovou strážkyní všech těchto záležitostí. Ještě někdo? Já možná ještě za sebe, kratičká poznámka. Já si myslím, že je opravdu důležité hovořit i o spolupráci mezi Spojenými státy a Čínou. Já jsem měl to potěšení, že jsem se mohl zúčastnit trilaterálního samitu nedávno a připravím zprávu a rovněž komuniké, které tam zaznělo. Já myslím, že došlo k velikému pokroku v této oblasti. Možná bychom tam mohli ještě zapojit nějaký odstaveček, abychom podpořili tuto spolupráci, pokud jde o výměnu informací a tak dále, o kterou jste hovořila. Všem další, další záležitost, která je zásadní, a o které bychom se měli zmínit, je seminář, který jsem se zúčastnil, který se zaměřil především na čínské společnosti, pokud jde o e, bezpečnost produktů, bezpečnost výrobku, to je záležitost, která je velice důležitá, pokud jde o samotný design v Číně je to nesmírně důležité, to znamená kvalita, kontroly kvality přímo při výrobě evropské společnosti, které například mají, nebo teda které vyrábí tímto způsobem v Číně, tak musí zajistit bezpečnost svých produktů, které vyrábí tímto způsobem a to je rovněž záležitost, které jsme se věnovali na tomto semináři, rovněž pokud jde o výbor pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele ve Spojených státech. To je záležitost, kterou by, o které bychom se měli zmínit, protože předseda, předsedkyně tohoto výboru by velice ráda spolupracovala s naším výborem. A nyní bych poprosil kolegy z komise o jejich stanoviska. Paní Brickman by mohla začít a poté pan Vondráček. Prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik slov, které se týkají do, dozoru, dohledu nad trhem, protože, jak víte, tak my jsme obecně odpovědní za nařízení, které se týká dohledu nad trhem. Tuto zprávu paní Šaldemoze vítáme, myslíme si, že je vynikající a že obsahuje velice zajímavé návrhy, jak lépe vymáhat a provádět kontrolu nad trhem. Také tato zpráva nám poskytuje určitá vodítka, jak ještě lépe cílit naše činnosti dohledu nad trhem. Jedná se o činnosti pro vnitrostátní orgány, ale Evropská komise má velkou úlohu v koordinaci těchto činností. Chtěla bychom vás ujistit, že komise bere tuto úlohu koordinátora velice vážně. Již nyní jsme aktivní a také souhlasíme s tím, že je dobré, aby členské státy zlepšily výměnu vzájemných zkušeností, aby také zde posílili spolupráci, aby sdíleli své poznatky. Mě potěšilo už samotný, už mě potěšil ten samotný text zprávy, kde o tom píšete. V současné době spolupracujeme s různými orgány, které dohlížejí na trh a je dost zajímavé si povšimnout, že samotné členské státy požádali komisi, aby eh, vlastně komise na evropské úrovni připravila určité kroky. Takže jedná se zejména o zlepšení koordinace orgánů, eh, které dohlíží nad trhem, a to jednak mezi těmi orgány v rámci zemí, tak i mezi orgány jednotlivých členských států a také jsou zde různé celní orgány. To znamená, jde o to, aby všichni spolu spolupracovali, aby zde byly nástroje, které se budou používat stejným způsobem a v této oblasti probíhá mnoho akcí, mnoho opatření. Zcela podporujeme všechny závěry, k nimž docházíte a chválíme také váš přístup, ve kterém voláte po sjednoceném právním rámci, po jednotném právním rámci. Domníváme se, že ta myšlenka je nesmírně zajímavá a pokládáme ji za užitečný krok k tomu, jak ještě posílit soudržnost. Myslím si, že potom volají téměř všichni, ať eh, jednotlivé členské státy, tak i spotřebitelé, takže pokládám se tento návrh celkově za velice zdařilý. Děkuji za pozornost. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Vondráček. Uh, Dobré odpoledne. Já bych také chtěl poděkovat paní Šaldemoze za to, že připravila tuto velice kvalitní zprávu. Chtěl bych rovněž říci, že souhlasím s názorem svých kolegů z Generálního ředitelství pro podnikání, že potřebujeme lepší soudržnost pro celou strukturu trhu. Úzce spolupracujeme se členy vašeho výboru a vezmeme v úvahu veškeré vaše podněty, které se týkají revize um, směrnice, obecné směrnice o bezpečnosti výrobků. Good. Well, thank you very much. Velice děkuji také za vaši projevenou podporu. A nyní se ptám ještě zpravodaje, zda chce zakončit tento bod. Nebo se k tomu ještě chce vyjádřit paní zpravodajka? Pane předsedo, děkuji za připomínky. Jsou zde věci, o kterých jsme již diskutovali a já mě vlastně nepřekvapuje e, roz, nepřekvapuje množství aspektů, které na nás ještě čeká, zejména pokud je o otázku e, výrobků, které jsou zajímavé pro děti. Tam je zapotřebí ještě určitá práce. Dále ještě velmi stručně ke komentářům. Samozřejmě podle mne je pozitivní, když, eh, nebo vítám, když dostanu pozměňovací návrhy a určitě povedou ty pozměňovací návrhy k dobrým řešením. Eh, pan Fox, k bodu 21 jsem chtěla říci ne. U eh, právní služby Eh, jsem si nevyžádala žádné informace. To také není nezbytně záležitost eh, zprávy z vlastního podnětu, ale když budeme hlasovat, tak eh, je samozřejmě na komisi najít řešení, které bude také právně únosné, bude mít mm, právní základ. A ty detaily musíme teprve najít, musíme zjistit, zda je to vůbec realizovatelné. K paní Kole a k té databázi. Já si mohu dobře představit, že členské státy, pokud bychom eh, zřídili takovouto databázi, tak eh, že by určité informace, které by se týkaly eh, nehod a podobných incidentů, tam dodávaly, ale jak by to mělo proběhnout technicky, tak tam existují určitě různá technická řešení, která jsou v různých zemích rozdílná a my musíme pouze zvolit ten nejlepší příklad. Já považuji za důležité, abychom, jestliže máme vnitřní trh, tak abychom také měli vnitřní trh, který funguje i pro informace, abychom mohli konstatovat, kde eh, spočívají rizika. A pokud je hlavní rysy, tak eh, jsem cítila širokou podporu z vaší strany a doufám, že eh, se nám podaří předložit nakonec zprávu, která bude užitečná která bude užitečná i pro právě přepracování směrnic a kontrolních mechanismů. Ano, já doufám, že tomu tak bude. Také jste si vyslechli i příslušné zástupce komise a myslím si, že je velice dobré, že zprávu připravujeme právě nyní. Velice vám všem děkuji. Časový harmonogram máte k dispozici, takže už se těšíme v lednu na další projednávání. Nyní se podíváme na další bod na pořadu jednání. Je to První stanovisko paní Kreutzmann, pan, pardon, pana Kreutzmana. Vy jste také koordinátorem za skupinu uh, ALDE, je to tak? Takže jsme, eh, chceme vám pogratulovat k tomu, jak jste tedy naložil s touto zprávou. Jedná se o průmyslovou politiku pro éru globalizace. Je to tedy název zprávy z vlastního podnětu, která je také pro, určena pro komisaře Tajáneho. Jsem velice rád, že vám mohu dát slovo, abyste tu zprávu představil. Eh, děkuji, pane předsedo. Mám dva komentáře. Za prvé, německý překlad tam není úplně přesný, některé věci tam neodpovídají a musíme se postarat o to, aby to bylo přepracováno. A já jsem se pokusil, eh, aby vše, co bylo v dlouhé zprávě, co uvedl ITRE, tak abychom to neopakovali, aby nedošlo k duplicitě. Já jsem tedy chtěl eh, realizovat určité doplnění, ne duplici, duplikovat věci. Eh, jsou již pozměňovací návrhy, můžeme, o nich, můžeme s nimi souhlasit, některé můžeme zamítnout. Pár poznámek Eh, můj návrh máte před sebou. Já jsem se snažil zdůraznit, že eh, sociální eh, hospodářství, sociálně tržní ekonomika funguje, měli bychom to zohlednit také v průmyslové politice, měli bychom ji mít konkurenceschopnou, udržitelnou industriální politiku, tak, aby Evropa přežila, abychom vytvořili nová pracovní místa, abychom zachovali stávající pracovní místa a zajistili také blahobyt lidí v Evropě. Rozhodující je, aby e, platili rámcové podmínky. Potřebujeme efektivní harmonizaci. No, potřebujeme e, větší úspornost vůči zdrojům, větší efektivnost, e, lepší dohled nad trhem a větší trh. Potřebujeme také, o tom jsem hovořil, malé a střední podniky, protože stále stále docházíme eh, k, k názoru, že oni jsou páteří eh, průmyslové politiky Evropy. Jsou dodavatelé. Umožňují eh, velkým podnikům, kteří, pro, které provozují industriální politiku, to, aby mohli fungovat se svými nákladové výhodnými výrobky. A proto musíme tedy bylo klást velký důraz na to, aby malé a střední podniky měly také šanci, aby nebyly přetíženi, přetíženy byrokracií, aby jim nebylo bráněno v jejich eh, inovativních aktivitách. Potřebujeme tedy ehm, podporu inovací, potřebujeme eh, technologicky neutrální rámec. Například elektromobilita, to je heslo dnešní doby. Ale je zde rozdíl. Jestliže se podíváme do Číny a na elektromobilitu v Číně ehm, a zavedeme to ve velkých městech, nebo zda si musíme zvažovat, jak by to fungovalo například na velké vzdálenosti, například ve Spojených státech, kde lidé jezdí do práce dvě, tři hodiny. A ehm, tam bychom s elektromobilitou eh, nebo hybridními vozy nemohli moc počítač a tam potřebujeme potom jiná zlepšení, aby to vůbec fungovalo, aby to bylo efektivní je zde oblast dýzlu, benzínových aut. A my potřebujeme tedy technologicky neutrální přístup. Nepotřebujeme eh, přístupy, které jsou zaměřeny na jednu stranu, ať už jakoukoliv. Také zdůrazňuji to, aby sociální partneři, eh, kteří jsou nejvhodnější k tomu, aby byli zapojeni. Stále a stále na to zapomínáme. V Německu například FGBC a s e, odbory a profesními združení tam e, skutečně funguje spolupráce. Oni pod sociální partneři fungují a pomáhají také v překonání krize. Když se podíváte například na zkrácenou pracovní dobu, která byla možná v Německu pouze díky sociálním partnerům a která pomohla právě v řešení e, situace během krize. Oni tedy musí být eh, našimi kontaktními partnery při eh, zvládání krize. Bez sociálních partnerů se nám nepodaří krizi překonat. A dále musíme dbát také na to, aby, um, abychom byli konkurenceschopní, abychom nebyli znevýhodněni v celosvětové konkurenci nemůžeme se dívat pouze na Evropu, ale musíme vidět eh, celosvětový obrázek. Jestliže německý průmysl představuje 60, jestliže 60 německého průmyslu exportováno, tak potřebujeme výrobky, které jsou na celosvětovém trhu konkurenceschopné. To jsou tedy podněty, které eh, my bychom jako výbor eh, IMCO měli řešit. Děkuji. Thank you very much. Um... Velice děkuji. Nyní si to pan Ejus, paní Gebhardt a pan Van de Campos, to jsou stínoví zpravodajové, podle mých poznámek. Kdo ještě? A pan Lekan. A pan Jovan. Paní Vla tady není. A... Takže nejprve začneme s paní Gebhardt. Ok, ich dachte, dass Já jsem si myslela, že, stínov, že začne stínový zpravodaj EPP. Dobře, začnu já. To není žádný problém. Takže ještě děkuji jednou panu Krojcmanovi za eh, jeho zprávu kterou jsem si nepřečetla německy, ale přečetla jsem si i francouzsky, takže samozřejmě nevím, zda tedy jsem dostala tu správnou verzi textu nebo ne. Jednoduše jsem vycházela z toho, že to je správně. Eh, panu Kampusovi se chci uh, omluvit, nebo chci omluvit pana Kampuse, který zde nemůže být a má celou řadu pozměňovacích návrhů. Eh, přednesl také spolu se stínovým spravedujem EPP. A, a určitě vás nepřekvapí, že eh, s vámi zcela nesouhlasíme eh, protože váš text je poměrně eh, liberální a my ho nemůžeme akceptovat. Vy sice hovoříte o sociálně tržním hospodářství, ale to, co je ve vašem textu, to není sociálně tržní hospodářství, ale čistě tržní hospodářství. A to samozřejmě naráží na naší straně na určitý odpor a je to pro nás obtížné to akceptovat. Ten text tak, jak je. Je zde pozměňovací návrh, u kterého doufám, že jej budete moci přijmout. A sice eh, nám nejde pouze o konkurenceschopnost eh, v EU a v globalizovaném světě ale, a o hospodářskou soutěž, ale Eh, my požadujeme ještě provázanost a vazbu na udržitelný růst. A tam se nejedná pouze o výrobky a o to, aby výrobky byly ekologické, udržitelné, ale aby byly hájeny také zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů, aby byly zohledněny. To znamená, že chceme skutečně globální přístup a v čistě tržní přístup. Eh, dále je zde pozměňovací návrh od eh, pana Korea Alberta, tam je kladen důraz na to, aby evropská průmyslová politika eh, byla zaměřena také na projekty, které skutečně přinesou nějaký užitek lidem. To znamená, jsou prospěšné nejenom pro průmysl, ale také pro občany. A jsou tam produkty Galileo, GMS a další produkt, projekty jako příklad. A myslím, že eh, jsou velmi důležité, protože z toho mají něco také občané. A je to také určitý eh, druh eh, evropského zajištění, pokud se tak mohu vyjádřit. A myslím si, že když hovoříte o tom, že eh, sociální partnery je nutné eh, zapojit a je vyslechnout, tak to je pravda, ale jestliže jedinou, jestliže budou pouze vyslechnuti, ale nevytváří potom pravidla, eh, která potřebujeme k překonání krize, finanční krize i hospodářské krize, tak eh, tam je mi líto, ale eh, myslím, že s vámi nemohu souhlasit. Ani pan Korea de Compus, ani moje skupina. A podle mě státní, nesouhlasím s tím, že státní intervence nejsou Eh, nutné. Právě krize ukázala, že eh, deregulované trhy eh, byly nejvíce postiženy, krize tam měla největší následky a proto tedy potřebujeme jasná pravidla v těchto oblastech i právě v průmyslové politice. Thank you very much. Um... Velice děkuji. Nyní pan Žován. Já se mluvám, že jsem vás přeskočil, ale doufám, že mi odpustíte. Merci, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych chtěl omluvit pana Abada, který má jiné povinnosti. Ovšem já s ním pracuji na tomto tématu, který velice dobře oba dva známe. Čili, co bych řekl? Nejprve, slovo odvětví či průmysl znamenalo, bylo takové špatné slovo, a to příliš dlouho protože ten model rozvoje moderních zemí v podstatě se nahlížel modernitou, která v podstatě přetrvávala pouze v oblasti služeb. Ovšem, v důsledku krize jsme si uvědomili, že naštěstí jsme si naše odvětví průmyslová ponechali v Evropě a naštěstí jsme si uvědomili, že průmysl je nesmírně důležitý a že ho musíme rozvíjet. Proč? Protože samozřejmě to představuje inovace, inovační postupy. Hovoříme o tom i v jednotlivých odvětvích, to znamená, nejde pouze o zaměstnanost, ale samozřejmě, že je zde i další záležitost, kterou si musíme uvědomit. Jakmile nějaký průmysl odejde z Evropy, tak už se v podstatě nevrací a tím ztrácíme know-how a ztráta know-how. Co to znamená? Znamená to v podstatě, že v zastávající situace ještě tu ekonomiku zhoršujeme. Já samozřejmě je důležité, je mi líto, že o tom hovořím, ovšem například například my ve Francii máme ještě pořád atomové elektrárny před 30 lety. Před 30 lety jsme trh byl opravdu obrovský, důležitý. My jsme tam stavěli mnoho těchto elektráren a v podstatě dneska máme pouze jednu takovou elektrárnu v Normandii, která se staví. To znamená, že jsme v podstatě vlastně jsme nebyli schopni ani nalézt odborníky, odborníky, které jsme před 30 eh, lety 20 takových staveb probíhalo, měli jsme odborníky a najednou nemáme odborníky na jednu elektrárnu. To znamená, že nám odchází tyto mozky. No, já nehovořím, já to ne, o tom se nezmiňuji, proto aby vás provokovalo všem. Toto znamená, toto je problém ve všech odvětvích, ta ztráta mozku a uh, know-how. A dále jsou to řemesla, dále malé, středně velké podniky, které tvoří součást celé této záležitosti. Dále jsou to ochranné známky, to je rovněž další záležitost. My samozřejmě, pokud jde o patenty, víme, jaké jsou zde obrovské problémy, pokud jde o evropský patent. Možná bychom měli tento text nějakým způsobem upravit ještě, řekněme, nějaké privilegované partnerství, to znamená těch zemí, které by chtěly, řekněme, postupovat rychleji. Myslím si, že bychom mohli být pragmatičtí. O tom je Evropa. Vážený, spra- vážený pane zpravodaji, ještě než ukončím svůj příspěvek, ještě na záležitost. Společný trh to je ekonomická síla Evropy. Ovšem, jelikož je to vlastně trh pro Evropany, to je důležité, ale zároveň je to nástroj, je to nástroj mm, ho boje i proti tomu vnějšku. Nesmíme být naivní. Evropa byla příliš dlouho naivní, pokud je o naše obchodní aktivity s ostatními partnery mezinárodními partnery, pokud je o obchodní výměny a tak dále. Velice často je tam v podstatě ten problém reciprocity a my musíme bojovat proti delokalizaci to je obrovský problém pro evropský průmysl. Proto bychom měli odvážně říci, že chceme, aby v oblasti obchodování v této oblasti to byla reciprocita opravdu spravedlivá. Když něco teda přivážíme do Evropy, pokud jde o industriální produkty, tak to musí odpovídat určitým kritériím. Samozřejmě, že to musí odpovídat sanitárním kritériím, environmentálním, ale i sociálním záležitostem. To znamená, že to mm, je to, je to svět i lidí, kteří eh, spolu soutěží. Já nechci, aby zde, mm, abych jsem zde zněl nějaký jako protekcionista, nebo abyste mě zde upálili na hranici. Samozřejmě to ne, ovšem my musíme být realističtí, musíme ochraňovat naše odvětví, náš průmysl a zabránit lokalizaci Děkuji. Thank you very much, Mrs. Juma. Um... Děkuji, pane Žováne. Protože máme ještě dost času, tak mi dovolte také několik poznámek k tomuto tématu. Vždycky, když máme taková stanovitelská, tak je dobré soustředit se na to, kde vlastně můžeme přidat určitou další přidanou hodnotu. E, pan Kreuzmann například hovořil o tom, abychom vyzývali veřejné orgány k většímu přijímání nových e, inovací, nových technologií založených na veřejných, eh, na nových technologických eh, vývojích a poznacích. Já si myslím, že by bylo dobré toto ještě více rozpracovat, rozpracovat i tu otázku těch různé, to různého toho zadávání zakázek. Takže já sám bych možná také předložil rád pozměňovací návrh v tomto stylu. Také se mi líbil argument pana Žována, který hovořil o takových těch eh, nejdůležitějších eh, systémech a infrastrukturách, které jsou páteří sociálně tržní ekonomiky. Je pravda, že jsou zde některé druhy průmyslu a infrastruktur, které jsou nesmírně důležité pro hospodářství. Dále také víme, že je zde problém s nedostatkem některých surovin, některých konkrétních zdrojů surovin, které jsou důležité například pro digitální hmm, sféru, pro digitální produkty. Týká se to například různých nekovů, které jsou třeba důležité pro hmm, konstrukci různých vesmírných plavidel a tak dále. Ta, také bych ještě chtěl upozornit na některé problémy, které ještě musíme vyřešit. A souvisí s některými eh, problémy, které se týkají eh, legislativy na ochranu životního prostředí, zejména se to týká například přepravy odpadů. Je důležité, abychom co nejvíce využívali odpadové materiály a je to důležité i pro budoucnost průmyslu, Zejména to může být důležité právě pro ty průmyslové obory, které mají nedostatek eh, surovin. Vezmeme si v úvahu například hliník. Eh, já jsem se eh, já jsem se zúčastnil nějaké velké konference, která se týkala hliníku minulý týden, takže vím, že hliník je velice ceněn například v leteckém průmyslu a v podstatě ten hliník se používá na ty lehké konstrukce a asi 80% se vlastně lze recyklovat. Takže myslím, že je dobré, abychom třeba hovořili o takových nových modelech pro udržitelnou výrobu. Z našeho pohledu se také můžeme zabývat té otá- tou otázkou přepravy nebo dopravy <clears throat> odpadů. Musíme brát v úvahu vlastně celý ten proces výroby, co by cyklus. Eh, včera jsem se také setkal s komisařem Potočníkem a my jsme hovořili i o těchto otázkách. Myslím si, že by to bylo užitečné. Dále jste se také zmínil o malých a středních podnicích a já se domnívám, že by bylo dobré podtrhnout to, že každý výrobce má ještě další, vlastně celý řetězec různých subdodavatelů a ty, ti subdodavatelé, nebo celý ten řetězec je vlastně tvořen uh, různými dodavateli, subdodavateli a mon- montovnami a tak dále. Je také důležité, aby eh, chom udrželi vlastně celý ten řetězec, pokud chceme dosáhnout toho, aby v Evropě zůstávali výrobci, aby se nepřesouvali. Malé a střední podniky musí využívat možnosti a příležitosti vnitřního jednotného trhu. Malé a střední podniky také musí umět spolupracovat, aby vytvářely produkty s přidanou hodnotou. Je zde zapotřebí více přeshraniční spolupráce a využití potenciálu vnitřního trhu protože někdo třeba velice dobře prosperuje na domácím trhu, ale už vlastně nemá zájem o to třeba o určitou přeshraniční spolupráci. A já si myslím, že to je škoda, protože byste mohli být z toho další přínosy. Takže to jsou ještě takové moje poznámky, které bych také nabídl, co by svůj příspěvek. Ptám se, zda se ještě někdo další hlásí o slovo, nebo pan Kreutzmann už rovnou. Nejprve bych ještě možná požádal zástupce komise. Pan Chris Allen, který zastupuje uh, úřad pro nebo oddělení pro hospodářskou soutěž z generálního ředitelství pro podnikání. Takže já doufám, nebo já bych ho chtěl požádat, aby nás požádal o to, jak to vypadá s pokrokem této iniciativy komise. Děkuji, Malkome, jsem rád, že jste nás přizvali na dnešní schůzi. Vítáme to, že výbor INKO se velice silně podílí na přípravě této zprávy. Jsme rádi. A mohu také říci, že ty, vlastně ty návrhy, které jste zazněly dnes, nebo i které jsem si přečetl, jsou tak obecně ve stejném směru, nebo jdou stejným směrem, jako jsou ty naše koncepce. a vaše podněty jsou vlastně v souladu s tím, co je v našem sdělení. V současnosti se to také projednává na Radě pro konkurenceschopnost a jakmile 10. Eh, prosince tedy budou přijaty ještě závěry po dalším zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Dovolte mi vyjádřit se k některým komentářům, které se zazněly. Za prvé, toto sdělení, jak řekl pan Žuván, je velice významné poprvé po dlouhé době ukazuje, že komise pokládá úlohu průmyslu za pozitivní, zejména také v období ekonomické a finanční krize, protože se ukazuje, že právě průmysl má dnes velice silný přínos pro růst hospodářství. růst výrobního nebo to, to výrobní odvětví je velice progresivní, velice odlišné od toho, jak to vypadalo před 20-30 lety. A také se mm, zvyšuje objem výroby, což zase posiluje třeba i ty služby a vlastně tím i mají pracovníci mzdy, které zase mohou třeba vynaložit na nákup a jiného zboží a služeb, čím se opět podporuje růst. Domnívám se, že velice, pro komisi je velice důležité, že parlament eh, uznává tuto koncepci. Myslím si, že také výbor pro vnitřní trh byste mohl hrát velkou roli Vítáme také například podněty, které učinil pan předseda, které se týkají veřejných zakázek, které se týkají odpadu nebo které se týkají nerostních nebo i dalších eh, surovin. To jsou samozřejmě podněty, které vítáme, protože to je oblast, ve které jste odborníci. Dále jsou zde určité otázky, kde se ještě můžete zamyslet nad tím, zda chcete při ještě nějak se mm, přispět k těmto oblastem. Takovou oblastí je například oblast inovací. Hovořili jste o těch klíčových technologiích a o jejich potřebě. Samozřejmě, že my vítáme myšlenku toho, že i veřejné orgány by měly podporovat to, aby veřejnost přijímala různé inovace Nicméně nyní, když vedeme diskuse ve skupině na vysoké úrovni pro nové technologie, tak se ukazuje, že pokud jsou zde určité nové technologie, tak je zároveň zapotřebí zlepšit nebo aktualizovat legislativu, aby se například tyto nové technologie dostávaly co nejrychleji na trh. A je také důležité, aby pro tyto nové technologie existoval jednotný trh. To je všechno nesmírně důležité pro to, abychom byli jako průmysl konkurenceschopní. Neboť je naprosto zřejmé, že tyto nové technologie nabízejí výhodu. Je to výhoda pro jak malé podniky, tak i pro velké podniky a umožňují jim uchovat si svou konkurenceschopnost v globálním měřítku. Takže já si domnívám, že to je také velice důležité. Pak je zde ještě druhá oblast vedle inovací. Je to oblast, která, o které jste zde nehovořili, ale pro nás je to velice důležité. Je to oblast normalizace a technických nebo dalších norem. V Evropské unii máme zvláštní orgány nebo zvláštní systém, který se týká normalizace, ale je důležité, abychom tento systém přeskoumali, abychom umožnili lepší fungování toho systému, aby ty normy vznikaly nebo aby byly aktualizovány a zejména, aby zde byly nové normy v oblastech, které jsou důležité pro konkurenceschopnost EU nebo různé Eh, normy a normalizace, které jsou důležité pro řešení různých výzev, kterým společnost čelí, například eh, změna klimatu. Také by mě právě zajímaly názory na tuto oblast, které můžete vy jako výbor předložit. Protože se tedy říká, že Evropská unie občas eh, nereaguje tak rychle, jak by měla nebo jak by mohla. Pak je zde ještě možná taková třetí oblast, o které hovoříme v našem sdělení. Ta třetí oblast se vztahuje na vnitřní trh, na jednotný trh a jedná se o provádění vnitřního trhu, o vymáhání všech eh, pravidel, která s ním souvisí. My zcela jistě chceme přemýšlet nad tím, jak můžeme propojit eh, orgány dohledu nad trhem s různými spotřebitelskými orgány, abychom umožnili lépe provádět vnitřní trh. Také chceme řešit otázky, jako je třeba padělání nebo falšování různých výrobků. To jsou tedy takové hlavní body, které si myslím jsou velice důležité právě pro váš výbor a myslím si, že asi rádi budete sledovat vývoj právě v těchto oblastech. Tyto poznámky jsem učinil na základě e, této diskuse. Jsem velice rád za všechny vaše podněty a těším se i na podněty vašich kolegů. Myslím si, že je zde dostatek prostoru k tomu, abychom všechny vaše podněty vzali v úvahu, nebo abychom ještě se zamysleli, jak je vylepšit. Ale myslím si, že právě váš výbor může zvlášť přispět k tomuto tématu, než více než třeba všechny. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tato pozbudivá slova, to je opravdu velice dobré, pane Krojcmane. Tak nyní určitě nějaké další podněty. Ještě jednou děkuji. Já jsem měla pouze jeden problém, protože jste mi řekli, že to nesmí být další. A to je ten problém. A paní Gapron mi řekla, že řekla potom, že ještě má vlastní pozměňovací návrhy. A já tady jsem vděčný za vše, za, každé, za všechny připomínky, podívám se. E, jsou tam i ty sociální záležitosti paní Gepard. Já jsem skutečně vděčný za veškeré připomínky, postřehy a očekávám všechny e, pozměňovací návrhy. Nedělám rozdíly a není to vůbec tak tragické, jak si myslí paní Gepard. Ale uh, už jsme to projednali ještě ve zprávě Lagen. A já jsem si mohla zapsat vše, co jste mi řekl vy, eh, jako zástupce komise, nebo pan Žuven. A není v tom žádný rozpor. Nemohu to vůbec kritizovat. To znamená, a rád si vše poznamenám a pokud to bude možné, tak to zařadím do zprávy. 1. prosince je termín, znáte náš časový harmonogram. 1. E, prosince tady e, je termín pro předložení pozměňovacích e, návrhů. A poté 10. ledna o tom budeme diskutovat a hlasovat. To znamená, není zde rozpor mezi námi, Máme um, malou neschodu s paní Gepard, ale myslím, že jinak eh, všichni se shodneme. Eh, zajímavé bylo i to, co řekl pan kolega Šváb. A zajímaly by mě pozměňovací návrhy pana Kampuse. Můžeme s tím souhlasit, i když ne s naprosto se vším. A uvidíme, jak to proběhne, až o tom budeme hlasovat. Ještě jednou děkuji za komentáře. Ale jak říkám, možná musíme změnit systém, abychom mohli napsat více, abychom měli větší prostor. No, I think the idea, the, um... <coughs> Já si myslím, pane kolego, že v podstatě musíte být velice stručný a my budeme dodávat ty úžasné návrhy pozměňovací, takže se těšíme na další návrhy o obrovské množství na základě tohoto našeho setkání. Určitě vám to připraví bohatší Vánoce a nebude vám to snad vadit. Pokud se podíváme ještě na schůzku koordinátoru. Já si myslím, že nás z tohoto důvodu čeká ještě živější rozprava. Pokud jde o další záležitost, to je rovněž váš projekt a to je cestovní ruch, je to výměna názorů, která se dotýká eh, dokumentu komise z 36. Nový politický rámec pro cestovní trh. Máme zde paní Kromy, kterou vítám jakožto místo předsedkyně. Je zde pan Louis Grekes rovněž. Heidi zde není. Alan zde není, Kerry zde není. Z té úžasné turistické destinace pan Salvini. Čili opět, pane Krojcmane, podívejte se na návrh komise. Máme zde paní Sardini nebo koho zde máme? Dobře. Čili ano, DG, DG pro podnikatelství zde je zastoupeno. Pane Krojcmane, čili váš názor na tento dokument. Eh, pane předsedo, děkuji. Byl jsem trochu překvapen, když jsme hovořili tady o cestovním ruchu a musela jsem konstatovat, jak je to obtížné. A eh, jak je obtížné, že, eh, že jsou rozdíly mezi jednotlivými regiony. A nevím, jak bude možné to dát vše pro, pod jednu střechu v rámci Evropy. Je to skvělý úkol, ale je to komplikované. A mám návrh, který bych chtěla přednést. Eh, jsou zde oblasti, které eh, komise eh, neřešila, to je bezbariérový turismus, cestovní ruch, to znamená cestovní ruch bez překážek, který bude otevřený i starším osobám. Je to šance pro budoucnost, kterou bychom měli v Evropě využít. A za druhé, potřebujeme integrovaný přístup, Musíme navázat cestovní ruch na jiné politiky a další oblasti ekonomiky a i na vnitrostátní úrovni, kde většinou, aspoň tak tomu je v Německu, to není považováno za prioritu. A musíme také zohlednit eh, to, že máme příliš eh, málo eh, vzdělaných osob v této oblasti a příliš málo pracovních sil v tomto odvětví. A my chceme také umožnit cestovní ruch starším lidem a nabídnout eh, eh, jim pracovní místa v oblasti turismu. Jedná se také o profesní kvalifikace. Musíme posílit eh, vědomí evropského občanství a můžeme, to, můžeme toho dosáhnout právě prostřednictvím cestovního ruchu. Musíme zvýšit znalostní bázi v oblasti cestovního ruchu to znamená lepší výměnu eh, s kolegy na eh, i mezinárodní úrovni. Musíme vybudovat eh, interní portály jako bránu do té vícejazyčnosti. To znamenáme lokální a národní internetové stránky a my bychom chtěli mít potom ještě zastřešující stránku. A dále zde společné provádění společných propagačních opatření. Tak, abychom se mohli etablovat eh, také nejenom v Evropě, ale na venek ostatnímu světu. Protože na to mají zájem také jednotlivé členské státy a země. Je to tedy, eh, jsou to různé nápady, které jsem se chtěl eh, předvést, přednést k tématu cestovní ruch. A děkuji za slovo. Well, thank you very much indeed. Děkujeme. A nyní stínový zpravodajové. Co si myslíte, že by mělo ještě ve vaší zprávě zaznít? Lára Kormy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já považuji cestovní ruch eh, za jeden z nejvýznamnějších eh, sektorů v Evropské unii a Evropská unie se musí snažit to chránit. Eh, zejména se Evropa by měla zůstat přední destinací v rámci celosvětového zájmu a proto musíme být návrhy, které jsou naprosto v souladu s tím, co řekl pan zpravodaj. Já se domnívám, že ekonomická krize vedla k propadu cestovního ruchu Eh, je to asi, jedná se asi o 5,6% pokles a někde došlo poklesu až 8%. To znamená, že musíme eh, se snažit překonat eh, určitou sezónnost. To je první věc, kterou musíme řešit. K tomu se váže také moje stanovisko k harmonizaci systému cestovního ruchu, který je založen na standardizaci systému hotelů. Je správné mít evropskou značku kvality, ale musíme také zachovat normu standardů a ochranu Eh, spotřebitelů a kritéria a úroveň eh, hotelů. To je velmi důležité. To musí být také provázáno na uznání eh, profesních kvalifikací v cestovním ruchu v rámci EU, protože na národní úrovni je to řešeno rozdílně a jsou zde různé potřeby a různé požadavky. Je zapotřebí také zlepšit vztah e-commerce prostřednictvím pečeti nebo značky kvality, to jsme viděli u kolegy Ariase, kdy je zapotřebí využít tu zvláštní eh, značku, která by chránila stránky, které eh, respektují ochranu soukromí a ochranu spotřebitele a to by mělo být eh, napojeno také na cestovní ruch. Souhlasím také s vytvořením seznamu pro operátory v cestovním ruchu. A chceme chránit spotřebitele, aby zde byla určitý, existuje zde určitý ratex, ale opačně. My chceme totiž využít seznam, který obsahuje informace pro spotřebitele, kde by si mohli najít, jaký, jaký jsou nejlepší poskytovatele služeb v cestovním ruchu. K tomu se váže také harmonizace, kterou velice požadují eh, provozovatelé služeb v cestovním ruchu, a také v oblasti daní. To znamená, musíme se snažit informovat o DPH eh, a o zdanění. Děkuji. Um, who's next? Louis Gray. Louis Gregg. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo. Tento návrh podpory Evropy celkově je úžasný. Ovšem souhlasím s panem zpravodajem, potřebujeme mnohem integrovanější pohled na cestovní ruch, zapojení všech aktérů a zároveň podívat se na dopad cestovního ruchu na ostatní ekonomické aktivity a politiky, například na ochranu spotřebitele, životní prostředí, bezpečnost, dopravu a tak dále. Pokud chceme popro, podporovat ano, cestovní ruch do Evropy, tak samozřejmě, že bychom měli rovněž zlepšit podmínky pro naše turisty v rámci Evropské unie. To bychom mohli dosáhnout tím, že jim umožníme vyšší úroveň eh, objektivních, spolehlivých, kvalitních informací a podpoříme, naš, podpoříme jejich práva. Měli bychom posílit i spolupráci s ostatními eh, aktéry, výměnu osvědčené praxe, protože například projekty jako Enterprise Europe Network eh, nebo Tourist Satellite, The Brand Europe, bychom mohli zlepšit další portály, které se dotýkají cestovního ruchu v Evropě a zároveň centra výjimečnosti. Ovšem proto, abychom toho dosáhli, musí komise vyčlenit více a bez a zároveň bezpečné finanční prostředky v této oblasti. Měli bychom rozvíjet i různé um, produkty, které se dotýkají například různých skupin nebo um, teritorií, které jsou takzvané nová teritoria pro cestovní ruch jako Brazílie nebo Čína. Po přijetí Lisabonské smlouvy se domnívám, že Evropský parlament by měl být zapojen aktivnějším způsobem do tvorby politik pro tuto oblast. Musíme přijmout nové akce, nové kroky a nepřijímat stále za stejná, stejné návrhy, tak abychom nemuseli neustále identifikovat stejné problematické body. Další bod, ve kterém souhlasím s panem zpravodajem, je digitální oblast. Musíme si uvědomit potenciál i příležitosti, které skýtá internet um, a zároveň elektronický obchod pro oblast cestovního ruchu tím, že zlepšíme přístup spotřebitelů a malých a středních podniků na tento trh, tím, že zkompletujeme vnitřní trh v této oblasti, zlepšíme i viditelnost evropského cestovního ruchu online, eh, onlineovým způsobem a budeme schopni podporovat cestovní ruch v Evropě i mimo Evropu a zároveň poskytovat ochranu spotřebitelů. Toto si myslím, že je v kostce z mé strany vše. Ovšem souhlasím i s ostatními body, které se dotýkají normalizace standardů v oblasti eh, cestovního ruchu a školení. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pane Greku. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Pan De Jong, my jsme stínovi zpravodaj, čili pan De Jong představí na naše stanovisko za nás za oba dva. Um, thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem si rovněž vědom ekonomického zájmu, pokud je o cestovní ruch, toto odvětví především v období krize, pokud jsme schopni podporovat tuto oblast, tak bychom to měli udělat. Já jsem si přečetl návrh komise velice pozorně a já jsem trošku businessman svým způsobem a proto se ptám, kolik nás to bude stát. Zavedeme-li různé známky evropského dědictví, evropské známky kvality, řekněme vytvoříme observatoř, pro tuto oblast budeme mít um, známku kvality European Qualité turism, čili kolik nás to bude stát, kolik eur, kolik uh, lidských zdrojů, protože to zde není v tomto návrhu, možná to bude stát příliš mnoho. A další věc. A máme zde dva typy turistů. Jedni, kteří chtějí vidět všechno a kteří to chtějí mít v rámci balíčku, kteří jsou pohodlní, to je velice důležitá část cestovního ruchu. Všem je zde i skupina těch, kteří chtějí bádat sami, kteří to chtějí poznávat, čili je zde určitá, určité plánované hospodářství. Chceme to plánovat všechno pro naše turisty. Možná bychom tam měli ponechat určitou svobodu, spontánnost. Proto souhlasím s tímto návrhem, pokud jde o digitální rámec, to ano, ovšem Nemyslím si, že bychom měli platit další úředníky, kteří budou provádět tento návrh v praxi, tak jak to stojí ve vašem návrhu, čili určité objasnění nákladů, účinnosti v tomto ohledu, to si myslím, že je zapotřebí. Poslední věc, která jaksi je překlenovacím úzkem k dalšímu bodu, a to je otázka na komisi. Máme zde jednak turisty, který přichází, přijíždějí do Evropy. Myslím si, že váš dokument se zaměřuje na tuto, tento typ cestovního ruchu. Já s tím mohu obecně souhlasit, ovšem je zde i cestovní ruch v rámci Evropské unie. A já se ptám, se v Evropském parlamentu budeme jistě hovořit i o důchodových systémech, důchodovém pojištění a tak dále. Uvědomili si, že před několika lety 55 letí lidé v Evropě trávili část um, roku v jiné části Evropy, byli tam jakož, jakož jakýsi napůl um, obyvatele dané oblasti, čili jaký to bude mít dopad nyní na naše obyvatele, protože nyní budou chodit do důchodu, odcházet lidé um, mnohem dříve, je to velice bohatá část obyvatel, ovšem může to mít na to dopad. Děkujeme stínový zpravodaj za mou stranu zde není, čili dovolte několik bodů. Nevím, zda stínový zpravodaj s tím bude souhlasit, samozřejmě ovšem, to je jedno, nedá se nic dělat. Já jsem ze zájmu, z důvodu mého vlastního zájmu navštívil summit, um, který se týká bezpečnosti uh, spotřebitelů v této oblasti. Navštívil jsem náš pavilon, kde jsme měli konferenci na toto téma. A zajímavé bylo to, že v podstatě takovým hlavním bodem byl film, který tam běžel mm, Den v životě Evropy. Bylo to mnoho částí spojených v tomto dokumentu o tom, co se děje 24 hodin denně v různých regionech, městách Evropy. Já si myslím, že bylo úžasně Eh, provedeno a všem uvědomil jsem si, že síla Evropy je právě v té individualitě, v té diverzitě a že lidé chtějí navštěvovat různé země Evropy. Já s tím souhlasím. Já jsem opravdu nesmírně skeptický mm, s ohledem to, na to, že bychom mohli z Evropy udělat jednu značku. Prostě lidé chtějí přijít do Evropy, protože se jim líbí ta diverzita, ta různorodost a já myslím, že by jsme měli umožnit návštěvu různých částí Evropy a možnost okusit eh, tuto diverzitu Čili nemyslím si, že by zrovna tato značka evropská zde byla nejdůležitější. Tento návrh z našeho pohledu, našeho výboru je, řekl bych, nedostatečný, protože když si uvědomíme ty oblasti, na kterých pracujeme my, které jsou důležité pro cestovní ruch, já jsem se podívala na ten kum, já v podstatě jsem tam žádné nenašel, čili jistě, pokud jde o směrnici o službách například, nebo to všechno, co jsme udělali v oblasti od otevření ehm, hranic pro malé a středně velké podniky v této oblasti. To by právě mohla být úžasná příležitost pro různé cestovní agentury a tak dále. Mohly by spolupracovat nebo si převádět ehm, většinou praxi, podílet se o to mnohem jednodušším způsobem než v minulosti, ovšem o tom jste vůbec nehovoříte. My v našem stanovisku, pane Krojcvane, se o tom jistě zmíníme. Další věc. Na základě práce, kterou jsme zde odvedli a i z oblasti peticí, jedna z největších problémů v oblasti uznávání kvalifikací je právě v oblasti turistického ruchu, ať už jsou to průvodci, kteří nemohou fungovat v jiných zemích, nebo instruktoři lyžování, čili i v této oblasti si myslím, že bychom se o tom měli zmínit protože já osobně mám pocit, že je to důležitý prvek, který podporuje celou tuto oblast, důležitou živou oblast cestovního ruchu. A pokud jde o poskytování služeb přeshraničním způsobem, víme, že poskytování standardů, norem v této oblasti je zásadní. Zásadní pro členské státy, které realizují směrnici v tomto ohledu paní Kony, někteří kolegové, pan Grek, myslím, se o tom zmínili. To znamená to označování kvality v této oblasti, v oblasti služeb, je zásadní. My se nemáme nějaké jednotné eh, označování či klasifikaci hotelu, to bude asi obtížné dosáhnout něčeho takového. Ovšem myslím si, že bychom měli povzbudivým způsobem přistupovat k této oblasti, to znamená poskytování služeb a udělování značky kvality. O tom zde je nějaká zmínka, ovšem to je něco kon- opravdu konkrétního, což bychom měli rozvinout. Dále jsou to environmentální záležitosti, mm, cestovní ruch, který je mm, zelený, řekněme, to znamená uhlíková, snižování uhlíkové stopy a tak dále. A zároveň samozřejmě bezpečnost eh, těchto zařízení, turistických zařízení, když mladá rodina cestuje a chce na internetu najít nějakou dovolenou, tak chce vědět, zda řekněme, mm, je tam bazén, který je chráněný, který je pod dohledem, zda je tam plavčík a když jste starší člověk, tak samozřejmě chcete vědět, zda je tam všechno přizpůsobené i starším občanům a tak dále. Čili to jsou záležitosti, které se dotýkají bezpečnosti, to je například i eh, požární bezpečnost v hotele a tak dále. O tom bychom se měli rovněž zmínit, protože to jsou důležité záležitosti, obtížné záležitosti, samozřejmě ovšem tvoří součást toho, abychom z Evropy udělali určitou destinaci, jednotný trh, protože lidé samozřejmě požadují vysoký standard poskytování služeb onlineové cestovní, onlineový cestovní ruch, booking, rezervace, to je zásadní pro cestovní trh, čili hm, abychom umožnili tento jednotný trh, tak v podstatě bychom tam měli přispět tou už očekávanou směrnici, která se dotýká celého balíčku pro cestovní Mm, trh. Čili je to množství, množství záležitostí, které bychom měli přednést de, vašemu DG, mm, tak aby náš cestovní ruch byl opravdu dynamický, živý, který by přinesl přidanou hodnotu. A to jsou všechno body, které podle mého názoru obohatí původní návrh komise. A to je z mé strany vše. Paní Stradíny, vy jste mezi námi nebyla, já jsem se o tom už zmínil, že budete zastupovat vaše DG, možná několik poznámek z vaší strany, jednak to, co jste si vyslechla od zpravodaje a i od ostatních kolegů. Thank you and sorry for being... Děkuji. A omlouvám se za spoždění. Trochu jsme se zde zamotali a ztratili. No, asi možná bychom to měli lépe označovat tady v budově. A je potřeba napsat stížnost běru. Dneska máme za sebou tři schůzky a ztratili jsme se pouze jedno. To je úspěch. Pro nás je velice zajímavé zúčastnit se všech těchto schůzek, vyslechnout si různé návrhy, protože podle našeho názoru naše sdělení je komplexní a ambiciózní. Máme zde 21 konkrétních kroků, které popisujeme, ovšem chápeme, že je zde prostor pro mnoho dalších iniciativ, které bychom měli do našeho rámce zahrnout. Zároveň chceme zvýšit a využít nové kompetence vyplývající z Lisabonské smlouvy a vzít v potaz to, že nemůžeme udělat vše, například harmonizace některých standardů, klasifikace hotelů a tak dále a tak dále chápeme naše omezení a zároveň i omezení rozpočtová. Pokud jde o diskuzi, dnešní diskuzi na různých jednáních, my bereme v potaz všechny tyto názory a budeme připomínky, budeme se snažit to všechno zahrnout do našeho implementačního plánu, který připravujeme a který zdůrazňuje spolupráci se všemi aktéry, ať už na soukromé, tak i veřejné úrovni. Náš stávající plán bychom mohli trochu rozšířit, tak abychom využili i návrhy, které jste zasněli dneska. Ovšem asi došlo k určitému nepochopení našeho podnětu, proto bychom to měli objasnit. Samozřejmě, že i výsledky našeho setkání, našich dnešních setkání nám pomůže pochopit, jakým způsobem to trošku přeorientovat, především ten dotaz, o kterém nebo teda ta informace, která se dotýká odchodu do důchodu, pozdějšího odchodu do důchodu. Některé z našich aktivit, například ICT platformu, bychom měli využít, o, o tom se rovněž hovoří v našem vzdělání, nebo poskytovat podnikům více informací o různých trendech do budoucna, tak aby jejich nabídky poté mohli vzít v potaz všechny ty výzvy odvětví. Čili vezmeme v potaz veškeré naše, vaše návrhy a děkujeme vám za všechny připomínky, které zde zazněly. Děkuji. Děkujeme, pane Krojcmane. Prosím. Děkuji. Pokud je o to, eh, o tu klasifikaci hotelů, tak to jsem měl také ve svém eh, za agentě, ale musíme si uvědomit, že většina eh, zemí dělá tuto klasifikaci již dobrovolně. A pan de to již řekl. Eh, nemůžeme to dělat tak, že Evropská komise provede standardizaci a pak to musí někdo financovat. A někdo to musí potom také ještě kontrolovat, je tedy nutný dohled. My jsme si totiž mysleli, že to budeme požadovat, tak proč bychom eh, to dělali, jestliže už to eh, provádějí země dobrovolně? Pokud budeme mít společnou eh, vnitřní platformu, tak můžeme říct ano, ale pak potřebujeme také určité informace, aby to bylo také uživatelsky příjemné. Ale musíme myslet také na to, že jestliže Mm, požadujeme vše, nebo že si, že komise bude vše kontrolovat, tak musíme dát dispozici také eh, prostředky a dále je zde také zásada subsidiarity. A ehm, souhlasím s vámi, pane předsedo, že značka Evropa nedává příliš eh, smysl, protože jestliže eh, turisté přijedou do Říma, tak chtějí vidět Řím, jestliže přijedou do Paříže, chtějí vidět Paříž, nebo Berlín je Berlín, nebo chtějí lyžovat. To znamená, nedává příliš smysl Eh, propagovat pouze značku Evropa. Evropa a tak to je. A musíme také brát ohled na zásadu subsidiarity. Nicméně s tím, co bylo řečeno, tak eh, souhlasím a eh, pokud bych měl trochu ještě větší prostor a více času, tak to zapracuji. Máme časový harmonogram, ale pokud by nám komise dala větší časový prostor, Máme zde 8. prosinec stanovený pro předložení eh, návrhu, ale možná bych uvítal eh, prodloužení lhůty do ledna. A pak bychom o tom hlasovali. Nebo jsme pod časovým tlakem? Já bych eh, raději, kdyby jsme návrh stanoviska Eh, mohli probíhat až do ledna, kdybychom a potom tedy eh, bychom to projednali a hlasovali 28. února o tom. Takže já bych byl pro prodloužení té lhuty, pokud nejsme pod časovým tlakem. Podle našeho názoru eh, je to v dikci výboru pro dopravu. Oni hovořili o termínu 15. a 16. března. Bohužel tedy kolegyně zde není, takže nám nemůže říct si přesnější informace. Mm, ale pro nás je hlasování asi 20. února naprosto v pořádku, takže ještě budete mít dost času, abyste zapracoval do konečného znění všechny podněty. Ale pan Simpson, který vede výbor pro dopravu, je na nás tedy dost přísný, takže ale já sám ho informuji o tom, jak důležitou práci jste pro ně také vlastně připravujeme. Takže já si myslím, že bychom se měli řídit podle vašeho harmonogramu, to znamená, že zde máme už stanovenou lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Možná bychom spíš vás měli požádat, abyste nemohli vypracovat to, eh, to zprávu dříve. Máme zde 25. února tady termín a nevím, zda bude ještě dostatek času na překlady. Takže pokud byste byl schopen dokončit tu zprávu ještě o trochu dříve, tak by to bylo lepší. Já se omlouvám, že je zde ještě lhuta, která se týká lhuty pro překlad. A poté se obávám, že během Vánoc zde nikdo moc nebude přítomen. Takže já navrhuji, abychom zaslali ten návrh někdy v polovině prosince. Zde se hovoří o tom, že je, že tedy možná tou lhutou by mohla být v polovině prosince. Z toho bychom mohli odvodit ještě další data. Ano, říká pan předseda, pokud byste to do, vlastně stihl ještě před Vánoci, tak by se pak stihly i ty překlady, ale myslím si, že byste to ještě měl projednat se sekretariátem. Ale pokud byste to stihl ještě dříve než před 25. lednem, tak by to bylo naprosto vynikající. Děkuji. Výborně. Takže další stanovisko nepro, nebude eh, nepřipravil pan Kreutzmann, ale pan Cordelis de Jong a týká se přiměřených, udržitelných a spolehlivých evropských důchodových systémů. Pan Engels je přítomen, také paní Hankons není přítomná, paní Gebhardt zde s námi ještě se trvá chvíli, ano, je přítomná, která je také stínová zpravodajka, pan Mandros není přítomen, Další kolega taky není přítomen, ale já tady jsem také s tím zpravodajem, čili nejprve dám slovo panu De Jongovi, aby představil své stanovisko. Velice děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože se domnívám, že se jedná o stanovisko, kde jsme omezeni e, prostorem. A já už jsem hovořil na minulé schůzi výrobu že si myslím, že ta diskuse o důchodech možná není zcela vhodná pro náš eh, výbor. Ta diskuse probíhá obecně. Myslím si, že můžeme se vyjádřit zejména k těm věcem, které se týkají právě našeho výboru. Jednak to jsou práva spotřebitelů a dále to jsou přeshraniční práva, která souvisí s vnitřním trhem. Jsou zde dva hlavní dvě hlavní zásady. Chtěli bychom také, nebo hlavním takovým principem je, že ty důchody mají být přiměřené, udržitelné a spolehlivé, ale zároveň také tím druhým principem je, že musíme respektovat různé tradice různých zemí a nesmíme porušovat princip subsidiarity. Takže tyto principy jsou všechny zahrnuty. Co se týče spotřebitelských práv, tak je dost jasné, že chceme transparentnost, eh, voláme potom, aby spotřebitelé byli dost informováni, když se rozhodují o svých penzijních systémech, zejména o těch systémech individuálních nebo o těch různých eh, připojištěních. Týká se to tedy, pokud jsou ty systémy nepovinné, volitelné, tak musíte mít přístup k informacím a i když jsou ty systémy povinné, tak je nutné, aby měli eh, ti lidé představu, co vlastně můžou očekávat. Dále je zde ještě odstavec, který se týká malých a středních podniků, což jste asi očekával, pane předsedo, zejména se to týká eh, malých a středních podniků, mikropodniků a jednotlivých poskytovatelů služeb, kteří velice často nemají dost prostředků k tomu, aby mohli mít dostatečné penzijní systémy, což nakonec, na, na což vlastně doplatí na konci své pracovní kariéry když eh, dosáhnou důchodového věku. Já si myslím, že by se měl být nějaký systém i pro tyto subjekty, takže chceme, aby, pro, aby členské státy posílily právě ty důchodové systémy pro tyto subjekty. Eh, další věcí, která se týká přeshraničních práv i spotřebitelů, souvisí s tom, v tom, když někdo přispívá do důchodových systémů ve více členských zemích, takže je důležité, aby ti lidé věděli, co mohou očekávat. Takže měl by zde být určitý eh, vnitrostátní systém, který vlastně sleduje ten, eh, to, jak ti lidé platí dávky. A ten systém by měl spolupracovat i s těmi systémy v jiných zemích. To ještě bude asi dlouhý, pro, eh, dlouhý postup, dlouhá procedura, ale mělo by se to vyplatit. Dále je zde ještě otázkou takzvaná přenositelnost penzijních nároků, což je velice složitá otázka, protože to souvisí s fiskální politikou, která je v každé zemi trošku jiná. V každé zemi jsou také zdanitelné jiné platby, takže to bude ještě složité. Dále je zde ještě otázka, jak se vlastně vypočítávají důchody. A je třeba i otázkou, vlastně zda vám eh, ten systém dokáže tedy vypočítat, jak se stanoví důchod, když přispíváte třeba do dvou rozdílných důchodových systémů. Mm, také si myslím, že můžeme vycházet eh, ze směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a můžeme to využít k upřesnění některých definic, zejména pojmu přeshraniční činnost, protože například v mé zemi je to tak, že když je zde rozdíl mezi dvěma, nebo vlastně, že třeba nějaká pobočka působí v různých zemích, ale vyvíjí jinou přeshraniční činnost – takže i když pak přespívá do jednoho penzijního fondu, tak vlastně by se to na ní nevztahovalo. V některých zemích zase je to třeba stát, který určuje, zda se jedná o přeshraniční činnost nebo ne. Záleží na tom, zda také ten penzijní fond je třeba umístěn v té samé zemi, co firma, nebo zda je v jiné zemi. Takže je to stále ještě oblast, kde je hodně nejasností. Nadále přetrvávají určité překážky na tomto trhu a my bychom rádi vyzvali komisi, aby tyto překážky odstranila. Já jsem se pokusil na jednu stranu eh, jak si namačkat všechno, co požadujeme a co bychom od toho chtěli. Děkuji, říká pan předsedu. Myslím si, že se vám podařilo pokrýt všechny důležité body velice stručně. A já si já myslím, že ještě určitě přidáme některé další komentáře. Vy jste mě trošku překvapil tou zkratkou IORP, takže já bych vás ještě požádal, co to znamená, ale už jsem si to našel. Jedná se o směrnici o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Já vím, že se to určitě všichni věděli, aniž bych vám to řekl, ale chtěl jsem to pouze upřesnit. Takže děkuji a nyní požádám stínové zpravodaje, začne pan Andriu. Euh, Pane předsedo, budu stručný. Eh, ehm, nemám příliš připomínek ke stanovisku pana De Jonga a k jeho prezentaci. Pouze jeden komentář, možná trochu filozofický. Zaměřujeme se na e, komplementární důchody, to znamená e, to soukromá, soukromá pojištění, soukromé režimy, soukromé fondy. A ve francouzské verzi v e, části 7, v odstavci 7 se uvádí pouze státní penzijní pojištění a zaměstnanské pojištění je přenositelné. A to je ten problém sice v teorii, nikoli v praxi. Já bych si přál, aby i zde bychom doplnili například něco k nějaký odstavec, abychom upozornili příslušný výbor a ostatní zúčastněné strany a řekli, že zde stále přetrvává problém s přenositelností nároku a práv. A systém e, dávek a distribuce dávek, kdy ještě zdaleka jsme nedosáhli situaci, která by e, e, dávala jistotu v rámci vnitřního trhu. Jistotu těch akumulovaných Eh, dávek na základě toho, kolik jednotliví občané přispívali, například v různých státech. Já se pokusím písemně eh, formulovat návrh. Pokud jde o další typy eh, a další prvky pana zpravodaje, tak tam nevidím žádný problém a souhlasím s navrhovatelem. Děkuji. Děkuji nyní paní Gebhardt. Er Omlouvám, ještě Eh, kolega je v jiném výboru, kde máš také vystoupit a eh, dal mi k dispozici svůj text, který se chtěla přednést a já to jednoduše přečtu. A je to francouzský. Pardon? To bylo bez mikrofonu, takže ještě jednou poprosíme s mikrofonem. Nefunguje to? Takže ještě jednou. Uvědomuji si, že je to pouze stanovisko, to znamená, že ještě nejde o vhodný rámec, pokud jde o důchodové systémy v Evropě. Ovšem nechceme otvírat pandorinu skříňku a proto si myslím, že by bylo možné připravit něco z vlastní vůle nebo z naší iniciativy. Proto je mi líto, že pokud jde o ty obecné záležitosti, tato část je velice omezená. Proto si uvědomuje, že zpravodaj asi chtěl omezit tuto oblast tak, aby věnoval co možná nejvíce oblasti konkrétním záležitostem, pokud jde o výbor IMCO, konkrétní naše pravomoci. Ovšem, pokud jde o terminologii, která se využívá v zelené knize a hovoří se zde o systému, o adekvátních důchodových systémech, nevěnuje se bohužel těmto systémům důchodu, které my bychom chtěli vidět jakožto možné systémy pro naše občany. Pokud je o subsidiaritu, členské státy jsou odpovědny za organizování tohoto systému, důchodového systému. Ovšem my, jakožto výbor, který je zodpovědný za ochranu spotřebitele a zároveň za záležitosti, které se dotýkají služeb v obecném zájmu, musíme připravit eh, i obecná doporučení. Proto se ptám, jaký způsob systém důchodového pojištění chceme mít. Samozřejmě takový, který je spolehlivý, protože z dlouhodobého hlediska stávající záležitost není udržitelná. mělo by to dopad na občany a především na ty nejzranitelnější, kteří by za to platili, pokud to nebudeme reformovat. Ovšem každý takový systém musí reagovat i na následující požadavky. Zajistit práva pro všechny a zároveň i důchod, který by umožnil důstojný život. Dále je to využití všech, vše, veškerého úsilí, tak abychom využili veškeré příspěvky v této oblasti, vzali v potaz diverzitu v různých eh, zemích a zároveň umožnili, aby všichni podle svého konkrétního osobního životního stylu mohli přizpůsobit tento systém svým požadavkům. Čili toto jsou podle mě hlavní cíle mm, spravedlnost, adaptabilita, přizpůsobivost a spolehlivost. Pokud jde o návrh tohoto stanoviska, pan De Jong správně zdůrazňuje nedostatečnost přenositelnosti těchto práv v Evropské unii. Je správné, že žádá, aby Evropská komise odstranila překážky v tomto ohledu. Puje ale že tento návrh stanoviska se zaměřuje pouze na třetí pilíř a že se protože ten se dotýká pouze menšiny evropských občanů a evropská a hospodářská krize poukázala na nedostatečnost tohoto systému. Mm, milion našich eh, občanů v důchodovém věku um, najednou ztratilo všechny investice z fondů, do kterých investovali. Čili pokud jde o tyto individuální, individuální důchod podle mě by to neměla být priorita, měli bychom spíše mít systém přerozdělování, protože právě z takového systému většina našich um, občanů v tomto věku čerpá. Zároveň je to založeno na hodnotě, která je důležitá pro Evropskou unii, a to solidarita. Toto je text, který mi poskyt, poskytla kolegyně či kolega a já samozřejmě s tím souhlasím stoprocentně. Děkujeme. Tak to je opravdu velice kvalitní příspěvek a já jsem už posledním stínovým zpravodajem, takže pouze několik bodů. Já si myslím, že každý členský stát má prostě jiný systém. Dále je to otázka zdaňování nebo daňových systémů. To je zásadní protože to má rovněž dopad na stanoviska lidí, na jejich postoj k investicím do těchto důchodových systémů. Například ta, ta přenositelnost mezi jednotlivými zeměmi. Pan Hajnoch má pravdu. Dále to regulace těchto důchodových systémů, to je rovněž problém. V současné době nemáme společný evropský rámec, který by pokrýval tuto oblast důchodových systémů této oblasti osvědčená praxe pouze vzniká. Ale to směřování původního návrhu ze strany komise. Ano, přeshraniční práva, to je něco, co bychom měli zvážit, protože mobilita lidí na zajímá, otázka přeshraničního vzájemného uznávání kvalifikaci například s tím rovněž souvisí. A v tomto ohledu je nesmírně důležité, abychom podporovali mladé lidi, kteří na počátku své kariéry jsou mobilnější, pracují v různých zemích a neměli by být znevýhodněni, pokud jde o jejich důchodová práva ehm, ve srovnání s lidmi, kteří nevyužívají mobility ehm, ve své kariéře. To je právě to nebezpečí, které vidíme v současné době, to je ta akumulace důchodových práv eh, na začátku kariéry se stává čím dál tím hodnotnější, je relativně hodnotnější, než tomu bylo v minulosti. Právě s ohledem na to, že tyto důchodové fondy mají nízkou návratnost, všechny důchodové fondy se potýkají s potřeb, s problémy z důvodu prodloužené délky života, většina eh, důchodců čerpá z těchto fondů po delší období, průměrná délka života se neustále zvyšuje, prodlužuje. Je to kombinace těchto faktů, které právě těžují tuto oblast, to znamená, že je to cenově nedostupné pro občany. Měli bychom se teda tím zabývat, to je správné. Pan De Jong to jasně už řekl. Jsou to oblasti, které, ve kterých náš výbor přichází s přidanou hodnotou. Poslední bod, je to důležitý návrh. Je to důležitý návrh od paní Gegen Quinn, já už jsem se o tom zmínil posledně. Hovoříme zde, hovoříme-li o kategorii mobilních lidí, to znamená výzkumní pracovníci z univerzit, vědečtí pracovníci, to jsou právě ti, u kterých se očekává transfer vědomostí, mobilita, možnost eh, eh, trávit kariéru v různých evropských výzkumných střediscích doufejme. A paní kolegyně právě přišla s takovým návrhem, určitých in, inovačním návrhem, aby se tito pracovníci využili jako, jako jakýsi pilotní projekt, který by skutečně, mm, na základě kterého by se mohl vytvořit jako pilotní projekt eh, důchodového systému pro tyto pracovníky, kteří by jim umožnil, aby nebyli znevýhodňováni na počátku své kariéry, například právě ten přechod mezi jednotlivými institucemi, abychom je podporovali v protože prostě budeme vědět, že eh, ten důchodový systém je zabezpečí a nemělo, nemělo by to být jako jakási nevýhoda či, od, či jakýsi prvek negativní, který by je spíše odradil od této mobility. To je pro nás velice důležité. Čili to je několik návrhů pro pozměňovací příspěvky k tomuto dokumentu z mé strany, jakožto stínového zpravodaje. Pane de Jongu, jistěji. Z komise si rádi vyslechneme pan Mikel Belavans. Já nevím, zda jsem to vyslovil správně. Nevím, zda jsem to nějak nepopletla. Možná několik poznámek za komisi. A poté poprosíme pana De Jonga o závěrečné slovo. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval za vaše příspěvky k této důležité zprávě. Zelená kniha měla zahájit rozpravu o budoucnosti politik v oblasti důchodových systémů v Evropské unii. Mnoho aktérů samozřejmě a jejich názory jsou pro nás důležité, proto vítáme i vaši zprávu výboru IMCO. Zelená kniha je jakýmsi holistickým přístupem k důchodovému systému. Nechceme se dívat na důchodové systémy jakožto na jakýsi konkrétní specifický cíl, ale něco širšího. Proto se tomu věnovali tři komisaři. No, o tom hovořil i jeden ze spoluzpravodajů. Uz... Nevím, se ještě k těm ostatním věcem bych chtěl kolega, pokud ne, tak to by bylo z mé strany všechno. Dobře, děkujeme. Pane De Jongo, možná ještě k časovému harmonogramu pro dokončení vaší zprávy. Pokud jsem to správně pochopil, tak 26. ledna bychom měli hlasovat a 16. 12. ve 12 hodin to je lhůta pro podávání návrhu posměňovacích, ano? To znamená, že by se to dostalo do výboru EMPL. Paní Umejrojten je za to odpovědná v jejich výboru. Ještě nějaké závěrečné slovo? Ano. Já bych reagoval na ty poznámky, které zde zazněly. Pan Ermar má pravdu. Hovoří se tam to, to slovní spojení inciori a to není důležité, čili no. já se ano, máte pravdu, já jsem překročil tam ten počet těch eh, eh, znaků, které byly k dispozici pro pozměňovací návrh. Paní Gebhardt, vaše poznámky za SAD, frakci, univerzálnost, spravedlnost, tyto principy jsou v pořádku, to bychom tam mohli předat. Ovšem nechci, nechci, opravdu nechci, jak zde zaznělo, otvírat pandořinu skříňku, proto pokud se nám povede nějaké obecné znění, pohodě. Ovšem, pokud by to mělo znamenat nějakou obrovskou rozpravu o jednotlivostech, tak to, to skutečně ani výbor EMPL, ani já jakožto zpravodaj bychom nechtěli udělat, protože to od nás asi nikdo neočekává. Nepochopil jsem to, že je to zaměřeno pouze na ten třetí pilíř. Já si myslím, že je zde i mnoho, co se dotýká právě prvního a druhého pilíře důchodového zabezpečení, čili já v tomto ohledu očekávám vaše pozměňovací návrhy a uvidíme, co budeme muset změnit. Pane předsedo, vy jakožto stínový zpravodaj, ta vaše poznámka ohledně vědeckých pracovníků, zní to zajímavě, ovšem musíme se podívat na praktický dopad, který by to mělo v případě, že v současné době tam máte nějakou nějaký důchodový systém, který je povinný, protože je to zaměstnanecký um, systém, jakým způsobem by to bylo propojeno v EU. Ono to zní zajímavě, ovšem musíme se na to podívat. Souhlasím s těmi obecnými cíly v tomto ohledu, ovšem zde to je opravdu takové minové pole. To znamená, že praktické záležitosti, by, mohlo by to mít opravdu dopad. Musíme se na to podívat, jak to dá nějak do té slovní podoby. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Van Nochu, vy jste se k nám z Pane Hanknoku, vy jste se k nám, ano, paní, paní Gebhard nám přečetla váš příspěvek velice hezky, nevím, zda byste k tomu chtěli ještě něco eh, dodat. Děkujeme za vaši práci na tomto tématu. Pan De Jong se jistě těší na všechny pozměňovací návrhy. Chtěl jste k tomu ještě něco nebo ne? Děkuji, dobře. Výborně. Jenom jsem chtěl vás zde